So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Dobré ráno, dámy a pánové. Máme před sebou dva body programu a hlasování o zprávách. A v návaznosti pak proběhne workshop o eh, chřipkové epidemii H1N1. Takže napřed k bodu 9 pořadu jednání a sice revize akčního plánu pro energetickou účinnost. Jedná se o zprávu výboru ITRE a stanovisko z pera pana Petra Lízeho. Hlasovací seznamy máte před sebou. Ostatně včera večer se objevila ještě poslední verze, doufám, že máme. Máte ty nejnovější verze před sebou a také, že máte sebou hlasovací karty pro případ, že budeme muset přistoupit k nominálnímu hlasování. i ve výboru ITRE je to vždy nutno. A Petr Líze se hlásí k eh, pořadu jednání. Děkuji pane předsedo. Poměrně najednou se um, objevil velký zájem na tomto stanovisku. My jsme to před časem diskutovali i ve Štrasburgu. Tehdy to ještě nebyl sporný bod, ale nyní mezi časem se ukázalo, že skutečně v tomto tématu se nachází určitá eh, výbušná síla a že to neproběhne tak snadno. ale naším zájmem je samozřejmě tu pozici a protlačit dopředu a proto jsem e, společně s ostatními zpravodají, respektive stínovými zpravodají, zpracoval ještě několik pozňovacích návrhů. Omlouvám se, že byly hotovy až včera večer, ale souvisí to s tím, že jsme teprve v průběhu času zjistili, jakou výzvou jsou tyto návrhy a chtěli jsme je ještě jednou přepracovat. Takže nad rámec toho, co je uvedeno v hlasovacím seznamu, Eh, zejména pokud jde o bod 3 um, originálního stanoviska, abychom hlasovali odděleně. Tam se hovoří o eh, dlouhodobých a velmi ambiciozních cílech, což je samozřejmě velmi důležité. Zakládají se na scénáři, který eh, hovoří o tom, že v roce 2050 budeme mít pouze obnovitelné zdroje energie, ale já vím, že v jiných výborech i v našem výboru panuje stanovisko, že nechceme stoprocentní obnovitelné zdroje, ale chceme je kombinovat i s jinými zdroji a tudíž se lze dopracovat k jiným eh, cílům. Pro mě je samozřejmě důležité, abychom měli závazné cíle a abychom je odsouhlasili s průmyslem, tak aby se všichni na to mohli připravit. Děkuji všem, kteří se o to přičinili, to znamená stínovým zpravodajům, sekretariátu i spolupracovníkům, kteří včera večer ještě velmi přičinlivě spolupracovali, tak abychom to všechno eh, zaktualizovali. Dovolte, dovolte závěrem jeden příklad, proč jsme um, shledali um, potřebným eh, zpracovat ještě orální nebo ústní pozměňovací návrh. Například bod 40. Obdržel jsem dopis ekologických svazů svazů, které tvrdí, že v roce 2050 už bude pozdě začít budovat klimaticky neutrální budovy, zatímco jiní kolegové z jiných výborů tvrdí, že to je příliš brzy a není to um, proveditelné. Tudíž budeme potřebovat dlouhou diskusi a um, shodneme se na tom, že potřebujeme dlouhodobě nebo v dlouhodobém výhledu klimaticky neutrální budovy. Ať už to bude rok 2040 nebo 2050, to je zatím vedlejší. Dobře, říká předseda, uvidíme, budeme o tom hlasovat a uvidíme, jaké jsou tady stanoviska k věci. Můžeme tedy přistoupit k pozměňovacím návrhu číslo 1. Katrin van Bremt, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále pozměvací návrh 2, Katlin Brempt, to je oddělené hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další tři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, Silakakis, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 se ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Dále 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9. Pro? Proti?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 zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 s ústním pozměňovacím návrhem, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro čtyřicítku? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39, včetně ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 18. Končím hlasování. 28 k 25 schváleno. 26. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 3, ne, promiňte, 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7.30 oddělené hlasování pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme druhou část. Končím hlasování. Ne, teď je to dobře. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. Dále 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 oddělené hlasování, první část. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Proti. Zdrželi se, schváleno. 27 byla stažena, dále 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A dále můžeme přistoupit ke konečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím tímto hlasování. 46 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji panu zpravodaji Petru Lízemu. Je to důležité téma. Jak jsme i včera slyšeli z úst komisařky pro životní prostředí, takže blahopřeji panu Lízemu. Dalším bodem Dalším bodem je bod 10, kop 16. UNO-Klimakonferenz in konference Organizace spojených národů o změně klimatu v Cancúnu. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů bylo 9. září. Bude to velmi obšírné hlasování a začínáme. Návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se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 jsou shodné, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30, 21, promiňte, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mm. Takže co se týká toho ověřování, budeme tady ověřovat 25. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 24 odpadá, 28 bylo staženo, 26 Florence třeba Líze. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 29 a 27 jsou shodné. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30 s dělčím hlasováním. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 36 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 37 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Stavec 5, 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 38 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 40 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 42 dílčí hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřicet tři pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřicet čtyři pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 46 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 48 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 52 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Promiňte, schváleno, říká pan předseda. 55 pro. Proti. strželi se. Zamítnuto. 56 pro. Proti. strželi se. Schváleno. 54 a 57 jsou shodné. Kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. Ověříme 54 a 57. Máme z PPE o jednoho navíc a také z SAD o jedno navíc. Stále ještě z SAD o jednoho navíc. Nyní je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. Pak 54 eh, a 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát tři, sedmdesát dva jsou shodné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmdesát pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Takže ověřujeme 65. ku Beendet. Ukončuji hlasování. Ist angenommen. Je to schváleno. 62 odpadá. 66 Skilakakis. Hlasujeme pro. 66 to je. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k další stránce. A je to 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 74 je lingvistické povahy. 88, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 75 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 90 pro, proti, strželi se, schváleno. 58 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Budeme ověřovat 59. MPP zu viel. Z PP, EPP máme jednoho navíc, nyní je to v pořádku. Končím hlasování. Schváleno. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 76 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 74 pro, proti, Strželi se, zamítnuto. 80 a 81 jsou shodné, kdo je pro, proti, Strželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, Strželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 a 77 jsou shodné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 a 87 jsou identické, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, nedávaj jsem pozor, budete muset opakovat 85 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 50 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 133 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 91 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Devadesát jedna část B a 94 jsou identické. Kdo je pro? Ještě jedno. 91 část B, 94 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 95 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 96, eh, dílčí hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třetí část pro? Proti? Zdrželi se? Také schváleno. 116. Parňo, kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Devadesát osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 102 odpadá, stovka odpadá. Takže musíme hlasovat 102. Kdo je pro 102? Fan Bremt 102. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto tři s dílčím hlasováním. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme druhou část. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto. 97 odpadá, takže se vzdáváme k 97 jste část B. Kdo je pro? Proti? vstrželi se? Schváleno. 99 parňou pro? Proti? vstrželi se? Schváleno. 94 pro? Promiňte, 104 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 105. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 107. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pak máme schodné 110 a 109, kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. 111 pro? Proti? Strželi se? Schváleno. 106. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 113. Dělčí hlasování. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. První část. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Druhá část. Kde pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. 112 pro. Proti? Zdrželi se? Ověříme. 114. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 115. Lorenzo Berlíze, kdo je pro? Promiňte, já jsem něco přeskočil právě. Nyní se dostáváme ke 115. Takže o 114 jsme právě hlasovali elektronicky, bylo to zamítnuto. Dobrá, omlouvám se, říká pan předseda, bylo to příliš rychle. Takže nyní jsme o 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní je vše v pořádku a jsme u 115. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. DV 118 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 119 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 119. Končím hlasování. Zamítnuto. 123 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 121 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 120 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 122 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 125 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 126 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 127 pro. Takže budeme ověřovat 126. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. ale ne každý, kdo je zde v sále, hlasuje pomocí karty. Takže 127. Florence Weber a Líze, kde pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 157, část A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 130 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 132 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 134 dílčí hlasování první část pro. Proti? zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135 DV, dílčí hlasování první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 odpadá, takže 139 dílčí hlasování první část pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 142. Aikut Hasi pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 143 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 140 pro Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 144. Část B pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 144 část A pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 145 pro Proti? Zdrželi se? Schváleno. 146 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 147 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 148 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 149 pro? proti, strželi se, schváleno. 150 pro, proti, strželi se, schváleno. 151 dílčí hlasování, první část pro, proti, strželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, strželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budeme to muset ověřit. Tady ověříme 153. Všichni totiž nezvedají ruce, takže je pak obtížné to poznat. Ukončuji hlasování. Je to schváleno. Takže 153 je schválená. 154 dílčí hlasování první část. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 155. Budeme ověřovat druhou část, dobrá. EPP Anna Cefil. Z EPP máme o jednoho navíc. Angenommen, ne? No? Schváleno. 155 itre, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 197 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 156 část A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 156 část B. ITRE pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 189 Merkis pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 158 pro. 158 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se. Kontrola, prověříme, 159. Končím hlasování. Schváleno. 160 dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 178 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 182 pro, proti, kontrola 182. Končím hlasování. Je zamítnuto. Zamítnuto. 161 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 162 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 100 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 ITRE, dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pardon, zamítnuto. De- 49 eh, dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, kontrola. Druhou část kontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto šedesát pět pro. Proti. Zdrželi se. Kontrola. 165. -ky. Beendet. Končím. A zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 171 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Sto šedesát devět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto sedmdesát pro, proti, zdrželi se, kontrola. 170 kontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 167, včetně ústního pozměňovacího návrhu, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 180 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 176 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 173, 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 179 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, kontrola 124. Končím hlasování. Zamítnuto. 184 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 190 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 199 pro Gardini. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dále mi právě bylo sděleno, že dva jsou zam, vyškrtnuty respektive paní Sulí a pan Franco stahují svou podporu, takže budeme hlasovat, ale ta dvě jména odpadají a můžeme přistoupit k dvoustovce. Část B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 204 Gardiny. Pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 202 pro, pouze ty, ta dvě jména škrtáme, ti se stahují, ale všichni ostatní zůstávají. Takže kdo je pro 202, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 205 pro, proti, zdrželi se, schváleno 206, dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, kontrola. Končím. Je to schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se schváleno. 209 a 207 a také 47 jsou shodné. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení 6 delvo pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro. Ne, promiňte, říká předseda 8. Osmička, 8 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 9 pro. Proti. Zdrželi se. Kontrola devítky. Končím. Zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A druhá část pro, proti, zdrželi se, Kontrolujeme druhou část. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní můžeme přikročit ke konečnému elektronickému závěrečnému hlasování. Zahajují. O jednoho poslance z PPP navíc. Ano, ukončeno. 35 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel a blahopřeji autorům tohoto stanoviska, kteří tím položili důležitý základ pro naši další debatu až do pléna a do konference v Cancúnu. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, nyní přistoupíme k našemu workshopu o chřipce.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 Please take Prosím, zaujměte místa, dámy a pánové. So, herzlich willkommen. Takže srdečně vítám všechny členy našeho výboru a všechny odborníky, experty a hosty, které jsme pozvali na náš workshop. A sice o slavném chřipkovém viru H1N1, který nás v uplynulém roce tak intenzivně zaměstnával. Dnes bychom chtěli pohovořit o reakci členských států na něj a také o e, roli, kterou se hrála v tomto ohledu Evropská unie. Vítám mezi námi paní zpravodajku za výbor, paní Michelle Rivazi, která mm, má zpracovat eh, zprávu na toto téma, které eh, vyvolávalo ehm, mnohdy i velmi dramatické veřejné reakce. A mám také velkou radost, že můžeme pozdravit eh, celou řadu vynikajících e- expertů, kteří byli částečně. zaměstnání eh, tímto tématem eh, ve svých institucích. Takže po, pořad, po pořádku budu nyní vítat eh, hosty. Je to pan John F. Ryan, je vlastně vedoucí oddělení DG Sanko, srdečně vítejte. Dále pak rovněž z DG Sanko pana Andřeje Ryse, ředitele veřejného zdraví a posuzování rizik. Dále zde je zastoupeno DG Enterprise, um, paní Georgette Lally, ředitelku průmyslové inovace a odvětví mobility za um, bývalé švédské předsednictví je zde paní Anita Janelm. Vítejte mezi námi. Švédské předsednictví přece a muselo na svých bedrech eh, nést eh, valnou část tohoto problému. Mám rovněž velkou radost, že je zde pan výkonný ředitel agentury EMA Thomas Löngren, stejně tak jako bývalá ředitelka ECDC paní Zuzana Jakob. Eh, rovněž je zde stávající ředitel ECDC, pan Mark Springer, kterého srdečně vítáme v tomto kruhu odborníků, a pak ještě další dva eh, hosté, a sice Paula Testori Kočí, ehm, generální ředitelka DG Sanka, a za belgické předsednictví vítám pana doktora Daniele Reinderse. Daniela Reinderse. Nebylo to sice zcela v souladu s protokolem, ale přečetl jsem tato jména eh, po pořadí. Jak jsem již předeslal, v loňském roce Eh, se rozpoutalo velké rozčilení kolem eh, tohoto viru H1N1 a Světová organizace, Světová zdravotnická organizace vyhlásila nebezpečí pandemie. Evropská unie musela na to reagovat, nicméně nedošlo k tomu nejhoršímu, čehož jsme se tak velmi báli a nyní vyvstávají otázky, jak napříště reagovat a jak napříště se připravit na takovéto přeshraniční pandemie. A jak to celé řídit. A k tomuto tématu byl zvolán dnešní workshop. Můj sekretariát mi připomíná, um, že je nutno dodržovat eh, časový limit, totiž eh, máme prostor až do 12. Eh, hodiny 30. minuty, což je i není mnoho. A proto prosím všechny přednášející, aby dodržovali časový limit. A e, nyní e, má slovo pan John F. Ryan, 10 minut a panelisté e, budou mít pouhých 5 minut. Neměli by překročit pětiminutový časový limit, jinak se nedostane na ty, kteří se budou hlásit dále. Takže, pane Ryane, můžete nám prosím podat zprávu z vašeho úhlu pohledu, jak to vše probíhalo a jak to vyhlíží. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, chci poděkovat členům výboru za zorganizování tohoto semináře. Společně s belgickým předsednictvím eh, se konala konference o H1A1, dále pokračují hodnocení situace a doufám, že tedy dnešní seminář nám pomůže, abychom se věnovali velice důležitým otázkám. V tomto postpandemickém období se snažíme zjistit, jak se poučit z H1N1 kriticky eh, hodnotit, jak eh, reagovat na takovéto podobné krize v budoucnosti, jak chránit naše občany. Abychom tohoto cíle dosáhli, myslím, že především se musíme zaměřit eh, na obecný kontext související s chřipkovou pandemí a naší schopností a kapacitou ji předcházet a reagovat na ní. Je tedy třeba uvažovat o úrovni EU, e, na níž je třeba zvládat takovéto zdravotní krize. Od roku 1999, aby bylo možné e, čelit takovýmto e, hrozbám nakažlivých chorob, Evropské společenství um, uvedlo celou řadu legislativních aktů. Prvotním cílem bylo vytvořit systém pro sdílení informací a pro koordinování akcí proti nakažlivým chorobám, včetně tedy chřipky. To bylo ještě silněji eh, posilno v roce 2005, eh, tím, když byl eh, vytvořen plán evropské připravenosti. Cílem bylo umožnit členským státům, aby lépe eh, koordinovali eh, svoji činnost. V oblasti zdravotnictví a nakažlivých chorob také spolupracujeme s MEU a ECDC. Nicméně eh, smlouva o EU nijak neupravovala Eh, takovéto opatření na úrovni EU, teprve Lisabonská smlouva, eh, přišla s určitými opatřeními, které je možné aplikovat v případě takovýchto přeshraničních hrozeb nakažlivých chorob. Eh, největší zodpovědnost tedy ležela na členských státech, třeba že EU má koordinační úlohu v této oblasti. Nyní bych chtěl stručně projít údaje, které se týkaly vypuknutí H1 e N1. V bilaterálních kontaktech jsme byli informováni ze Spojených států a z Mexika, že se objevil nový virus. To nám zahy potvrdilo VHO. A ECDC e aktivovalo e, své e, možnosti zaměřen na to, aby se čelo takovýmto ohrožením zdraví a okamžitě bylo členským státům sděleno, že je třeba zjistit, jaká opatření je třeba eh, přijmout v jednotlivých státech, aby eh, možnost vypuknutí této choroby byla držena pod kontrolou. Bylo vedena celá řada konferencí, cílem bylo monitorovat eh, přenos H1N1 a zjistit, jaká opatření lze přijmout na omezení šíření choroby. V průběhu raných etap šíření viru členské státy přemýšleli zejména o tom, jak eh, se zachovat vůči cestovatelům, kteří přijíždějí nebo odjíždějí zase do rizikových oblastí eh, jaké informace mohou být poskytovány těmto cestovatelům, jaké informace mohou být dávány široké veřejnosti, eh, například preventivní opatření zaměřené na hygienu, na používání antivirotik, pokud je to zapotřebí. Komise pak navrhla právně závaznou definici případů, která následně umožnila, umožnila tedy ehm, kontrolovat eh, opatření na eh, zabraní šíření chorob eh, v EU. Pak bylo zvýšeno, zvýšena úroveň nebezpečí na úroveň 6 ze strany VHO Narůstal i počet případů v Evropě, včetně prvního úmrtí souvisejícího eh, s H1N1 v Evropě. To bylo 11.6.2009. A pak 15.6. následně došlo k tomu prvnímu úmrtí. Eh, šlo nám o to, abychom zvládali toto vypuknutí choroby. Eh, následovalo například prohlášení o možném uzavření škol a také Eh, byla vydána další upozornění eh, cestovatelům. Eh, následovala vakcinační strategie. V níž se stanovilo, jaké části populace mají být prioritně proočkovány. Komise následně uveřejnila v září 2009 sdělení o pandemické chřipce H1N1, která obnášela pět dokumentů o klíčových otázkách týkající se zvládání krize a reakce na ni. Na konci září 2009 po pozitivním doporučení um, ehm, EMEA komise uh, odsouhlasila první použití pandemických vakcín a začaly um, kampaně um, vakcinační v říjnu 2009. A v nich se nadále tedy pokračovalo a následovala další opatření. Některé členské státy už předem měli objednávky dané na vakcíny, jiné nikoli. Abychom tedy tento problém eh, pomohli vyřešit, Evropská komise eh, vytvořila určitou specifikaci eh, pro veřejné zakázky na vakcíny, které měly být i pro jednotlivých členských státech a e, také na to, aby bylo možno tedy distribuovat jak vakcíny, tak antivirotika mezi jednotlivými členskými státy. Pak došlo k pandemickému vývoji na Ukrajině v listopadu 2009. To byla zema, e, země, která neměla ani vakcíny, ani um, antivirotika v zásobě. Bulharsko též mělo chronický nedostatek vakcín a Rumunsko mělo též nedostatek vakcín a antivirotik. Rada Evropské unie eh, ve složení eh, ministrů zdravotnictví sledovalo, jak dále tedy eh, čelit šíření viru a komise svolala ministerskou schůzku ohledně globální iniciativy Eh, což bylo G7 plus Mexiko, eh, pobízela tam k mezinárodní spolupráci na čelení chorobě. Cílem bylo, aby došlo ke, mm, k široké koordinaci členských států eh, a byla takto řešena krize. V roce 2010 komise začala hodnotit to, jakým způsobem EU reagovala na pandemii. Cílem, cílem této aktivity bylo zjistit, jakým způsobem jsme reagovali a zvětšit naše kapacity v případě eh, podobných krizí v budoucnosti. Na základě těchto informací jsme posleze předali dvě zprávy eh, parlamentu, eh, které budou doplněny ještě o výsledky konference s, belgický, s belgickým předsednictvím z července tohoto roku a z dneš, výsledku dnešního workshopu, dnešního semináře. Nyní eh, procházíme postpandemickým obdobím a proto je důležité, abychom se poučili eh, z pandemického období a eh, abychom byli schopni čelit podobným výzvám v budoucnosti. Jenom bych rád, pane předsedo, zvýraznil nejdůležitější evropská opatření, především definování případů, které umožnilo Eh, členským státům zahájit vůbec reakci na takovou tu hrozbu. Bylo třeba tady definovat tuto chorobu jasně. Za druhé, bylo zapotřebí politického závazku, členské státy musely přijmout eh, závěry rady ohledně koordinace a zvládání této choroby. Za třetí, eh, po tomto politickém závazku bylo třeba jej také aplikovat v celé řadě doporučení týkající se zvládání rizika prostřednictvím výboru pro eh, zdravotnictví. Abychom podporovali eh, toto řešení Evropská komise vypracovala od září pět pracovních dokumentů a další dokumenty, eh, které se vztahují právě ke zvládání pandemii. Celá tato práce byla též podpořena výraznými investicemi jak EU, tak členských států. Zaměří na to, abychom byli lépe schopni zvládat pandemie. Samozřejmě, že lze učinit mnohem více a neměli bychom usínat na vavřínech. A i dnešní seminář nám pomůže k tomu, abychom dokázali zlepšit naše schopnosti v čelení takovýmto chorobám a pandemím a chránit naše občany. Děkuji vám, pane Rajne, za tuto vynikající prezentaci ze strany komise. A nyní zde máme čtyři panelisty kteří by měli zodpovědět tři otázky, které jim byly předloženy. A ze všeho nejdříve bych chtěl požádat pana Andřeje Rysa, který má tedy zhruba čtyři minuty na to, aby na otázky reagoval. Prosím, máte slovo. Uh, thank you very much, sir. Uh, member... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Chci též poděkovat eh, parlamentu za to, že uspořádal to, tento seminář. Eh, v průběhu prezentace, kterou jsme eh, právě slyšeli, jste slyšeli také, co v podstatě učinilo EU v čelení této pandemii. Je třeba zdůraznit klíčový princip, který nás vedl v této činnosti, abychom tedy zajistili ochranu našich občanů a reagovali na pandemii Snažili jsme se především zajistit to, že členské státy budou koordinovaně reagovat na pandemii na základě eh, posledních eh, vědeckých eh, výzkumů. A to bych chtěl zdůraznit na základě toho, co už říkal pan Ryan, a to, že jsme skutečně jednali na základě vědeckých poznatků a snažili se o koordinaci. Zabývali jsme se také dopadem pandemie na společnost. Za prvé bych chtěl zdůraznit, že nikdy nemůžeme být plně připraveni na celosvětovou pandemii. Ale aktivní příprava a koordinace mezi veřejnými orgány může účinně eh, zmírnit a minimalizovat škody, které může takováto pandemie způsobit. A jsem pevně přesvědčen, že při takovéto krizi eh, Eh, ohrožující veřejné zdraví, což byla ta první krize v 21. století, EU učinila za dost eh, svým, svým eh, povinnostem a že naše připravenost byla, byla mnohem lepší než v mnoha jiných zemích, jako například na Ukrajině. V Mexiku a ve Spojených státech se tedy poprvé tato choroba eh, vy, eh, objevila, vypukla tam a my jsme okamžitě tedy získalo tam informace ze Spojených států a snažili se o efektivní koordinaci na mezinárodní úrovni, na úrovni EU. To se ukázalo jako velice důležité. Bylo třeba prokázat synergii, spolupráci, abychom byli schopni společně reagovat. A zde se chci zmínit eh, o vynikající spolupráci napříč Eh, generálními ředitelství, jako je Sanko Enterprise eh, pro farmaceutické produkty a vakcíny, eh, pro životní prostředí, pro uzavření hranic v případě nutnosti a Degetran Šlo také o různá sdělení komise jiným, eh, jiným stranám a eh, nebo také komunikaci v rámci eh, Evropské komise jako takové. Náš výbor pro zdraví, pro zdravotnictví koordinoval tuto spolupráci s členskými eh, státy, eh, například vytipoval eh, cílové skupiny pro primární vakcinaci, rozhodnutí o uzavírání škol, jaká doporučení se budou dávat cestovatelům a veřejnosti. Členské státy měly implementovat konzistentně opatření, které měly sociálně, ekonomický a zdravotní mm, dopad. Já bych eh, chtěl eh, poděkovat Evropskému parlamentu za to, jak napomohl eh, k efektivnímu řešení krize a také v tom, za to, jak přispěl k tomu, že byla jasně definována tato choroba, přispěl k tomu, aby, aby se lépe vměňovaly informace. Řečník byl přerušen předsedou. Ještě si poděkovat dvěma agenturám, které nás podporovaly, to bylo ECDC a EMEA. Děkuji. Vrátíme se k vám ještě v otázkách. Omluvá se pan předseda. Paní Lali, prosím. Prosím o vaši reakci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem byla odpovědná za eh, um, povolení vakcíny, pro, pro udělení povolení vakcíny, aby byla uvedena na trh v době, kdy naše ředitelství mělo na starosti eh, právní otázky eh, léčiv. Já budu hovořit o tom, co se událo v minulosti, to znamená do února 2010, protože poté byl, byla celá věc přesmuta na DG Sanko. Takže když byl eh, schválen plán eh, přípravy eh, na pandemii, pandemii jsme neměli ještě právní rámec pro uvedení vakcíny na trh za naléhavých a mm, nevyhnutelných okolností, jakými je například pandemie úrovně 6. Eh, nařízení o eh, podmínečné povolení na trh, povolení pro uvedení na trh ještě nebylo schváleno a proto jsme museli přijmout právní opatření eh, v rámci stávajícího právního rámce z roku 2005 s tím, že pan, vakcínu jsme eh, považovali za jakousi variaci chřipky, tak jak je tomu každým rokem. A proto jsme potřebovali speciální materiál, abychom eh, provedli uh, hodnocení a e, ten materiál byl e, založen na H5N1, na viru H5N1, který byl obdobný tomu očekávanému viru. V roce 2009 byla pak úroveň nebezpečí navýšena na šestku a byli jsme tudíž zmocnění na základě e, naléhavých okolností k udělení schválení pro uvedení na trh, byť klinická data ještě neexistovala, protože toto umožňuje evropská legislativa. Nicméně v rámci těchto právních eh, povinností eh, jsme dělali vše co bylo v našich silách eh, s ostatními eh, kolegy. Pan eh, Lengren vám k tomu ještě řekne podrobnosti. Takže v, ve spojení s DG Sanko a DG RTD jsme skutečně ehm, využili vše, co nám věci mohli mm, poskytnout. Například údaje o viru ehm, na jižní polokouli a pak jsme prováděli klinické zkoušky u zemí, kde se ten vir pohyboval na e, e, jižní polokouli od června do září. V té době, myslím, jsme všichni naléhali na, na to, abychom získali co nejvíce dat. Ty nejcitlivější skupiny samozřejmě byly malé děti a těhotné ženy. O nich jsme měli méně dat než o těch ostatních věkových skupinách. Já se domnívám, že teda tato snaha uvést na trh vakcínu, která bude moci být použita, když propukne chřipka, to jest od října do další zimy a také zajistit maximálně um, kvalitu a bezpečnost eh, v rámci stávajícího právního rámce. Myslím, že tyto dvě priority a tyto dvě úlohy byly skutečně splněny. Na tomto místě bych chtěla ukončit. Děkuji paní Lalis a nyní můžeme eh, požádat zástupkyni bývalého švédského předsednictví paní Anitu Janelm, aby se ujala slovo. slova. Děkuji vám mnohokrát za uspořádání tohoto semináře. Paní Malie Lošnem byla pozvána naše ministrině, ale eh, bohužel nemohla být kvůli eh, oznámení ve švédském parlamentu přítomna. Tímto ji chci omluvit. Eh, nyní bych chtěla říci, že je třeba neuzavírat ještě kapitolu pandemie, protože všechny závěry nebyly učiněny a mm, musíme se ponaučit není, není možností nebo není možné nepřijímat rozhodnutí, když dochází k takovéto krizi a každé rozhodnutí bude mít eh, určitý dopad, eh, třeba že je zde určitá eh, nejistota ze strany odborníků ohledně těchto důsledků. Především bychom neměli nikdy dostat do situace, kdy budeme kritizováni za to, že jsme nejednali. Jak už řekl pan Ryan, této oblasti hlavní zodpovědnost spadá na členské státy, třeba že koordinace je na úrovni EU a každodenní e, zvládání situace a její řízení je na členských státech. Také většina zásahů je, se provádí na místní či regionální úrovni. Zásadním principem v průběhu takovéto krize také je, že rozhodnutí by měla být přijímáta co možná nejblíže eh, lidem, kteří jsou takovouto krizí stižení. To však neznamená, že bychom nekoordinovali a nespolupracovali na úrovni EU. Naopak, a myslím, že nám to šlo velice dobře co jsme tedy učinili za švédského eh, předsednictví? Měli jsme eh, v červenci tedy konferenci odborníků na toto téma, měli jsme eh, mezi ministerskou schůzku, o které jsme také, kde jsme také hovořili o chřipce. Další skupiny expertů hovořili tež o chřipce. Navíc v říjnu se konala zvláštní ministerská schůzka k pandemické chřipce. Vypracovali jsme Eh, vynikající dokument. Komise připravila tento dokument o eh, eh, přípravě na takovouto pandemii. Diskutovali jsme na radě v prosinci opět o pandemii v průběhu našeho předsednictví. A naši ministři se zabývali tedy celosvětovým pohledem. Čeho jsme dosáhli? Už v červnu jsme došli k jednohlasnému rozhodnutí členských států mezi ministry, že se musíme snažit eh, zmírnit pandemii. Eh, protože není možné se snažit zabránit vstupu pandemie na území EU. Experti tež došli k názoru, že národní pandemické plány musí být revidovány a adaptovány na základě toho, jak bude vypukávat eh, tato pandemie na Krize ale není nejvhodnějším obdobím eh, ke změnám systému. Takovéto eh, změny je třeba provádět v klidovém období mezi eh, krizemi. A to je také součástí našeho dalšího zvládání a předcházení krizím. V červenci pak některé členské státy, které už měly dohody s výrobci vakcín a jiné ovšem neměly tyto dohody, Došlo tedy k dohodě mezi těmito státy, na jejím základě se vytvořila společná platforma, abychom umožnili členským státům výměnu vakcín mezi nimi navzájem. A kromě toho členské státy té žádali komisi, aby eh, jim eh, dále poskytovala informace o tom, zda eh, a kde je možné spolupracovat, aby předem věděli, v jaké oblasti mohou spolupracovat a jak. Já vím, že mi vypršel čas. Ale můžeme prosím eh, za radu dostat stejný časový eh, prostor jako komise? Ne, nebylo eh, to v programu, ale možná můžete se vrátit k tomu, co jste chtěla říct v průběhu odpovědí na dotazy. Nyní chci požádat pana výkonného ředitele EMEA Tomase Lundgrena, aby si vzal slovo. Děkuji, pane předsedo a vážení poslanci Evropského parlamentu. Já se eh, pokusím zodpovědět tři otázky. Začnu první. Role agentury, eh, Evropské agentury pro léčiva eh, je vlastně trojí. Jednak eh, zajistit co nejrychlejší pomoc v případě pandemie, za druhé příprava odborníků a vakcín a za třetí monitorovat nezávadnost vakcíny. Eh, my jsme se již v roce 2003 ve spolupráci se službami komise začali připravovat na pandemii a také ve spolupráci s odbornými výbory. Eh, jakmile eh, byla pandemie prohlášena, jsme strávili, respektive jsme rozmístili asi 60 až 70 odborníků po celé síti, kteří byli teda velice zanícení. Informace o procesu byla velmi rychle šířena a na základě toho jsme potom se přizpůsobili kmenu, eh, tomu eh, očekávanému kmenu eh, viru s tím, že po identifikaci toho kmene jsme pak byli schopni upravovat vakcínu. Dále druhá otázka o výhodách a e, rizicích. Ten proces je založen na mnohaleté zkušenosti e, s chřipkovými vakcíny. E, postupy obsahují samozřejmě i předkládání a hodnocení toho pandemického materiálu a pak posouzení možnosti nového kmene. Nutno vždy brát v potaz případná rizika na základě disponibilních dat a samozřejmě potřebách z hlediska hlediska léčiv. Měli jsme tři typy vakcín, kde na základě testů se 6 tisíci lidmi, to znamená dospělými i dětmi, byla jejich účinnost potvrzena. Tato vakcína zvyšovala imunitu lidí a neměli, tato vakcína také neměla žádné vedlejší nežádoucí účinky. Také jsme věděli, že výrobní proces eh, dosahuje nejvyšších standardů a také jsme měli i určité regulační nástroje, nástroje k dispozici, tak aby vlastně za mimo žádných okolností mohla být ta vakcína schválena. Ale měli jsme samozřejmě velmi těsný časový rámec. Dnes máme asi 4 až 5 milionů lidí, kteří prošli vakcinací proti eh, chřipce a eh, stále monitorujeme bezpečnost, nezávadnost těchto vakcín a zatím jsme neobjevili žádné závažné vedlejší účinky těchto vakcín. Dále třetí otázka. náš eh, plán připravenosti na pandemii eh, eh, skutečně dostal nejvyšší úrovní vědeckých znalostí a klinických možností a je to v souladu s naší každoroční deklarací zájmu, což je publikováno na naší webové stránce. Je to také schváleno akademickými kruhy a jsou tam uvedeny, eh, uvedena jména všech odborníků, kteří spolupracovali. Výbor schválil své doporučení, nebo schvaluje eh, své doporučení stejně tak jako eh, parlamentní výbory. Máme tam zpravodaje, stínové zpravodaje, hlasování. Každá zpráva samozřejmě je předmětem porovnávání s jinými ekvivalentními nebo podobnými zprávami a jde o to, aby žádný jednotlivec neměl neblahý dopad nebo vliv na konečný výsledek v zájmu veřejnosti existují také opatření transparentnosti, která dodržujeme. Mm, je to rovněž na naší webové stránce zveřejněno. Takže jsme postupovali velmi transparentně. Děkuji vám mnohokrát, pane Lengrene. A nyní má slovo paní Suzana Jakob a sice promluví ve své bývalé funkci jako ředitelka ECDC, nikoli jako současná regionální ředitelka VHO. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především děkuji za pozvání. Ráda bych také řekla, že se těším na spolupráci s Evropským parlamentem i ve své nové funkci, kdy jsem redigování ředitelkou VHO pro Evropu. Jsem velice ráda, že byl zorganizován tento seminář, protože je velice důležité zaměřit se na to, jak EU a členské státy reagovaly na pandemii. Především pozitivní poznámka. Podle mého eh, zvládný pandemie byl velice dobré, nicméně je tu ještě celá řada eh, rezerv ze které třeba se poučit. Já, když jsem e, v březnu 2005 začala pracovat jako ředitelka ECDC, tato organizace, tato agentura existovala pouze na papíře a museli jsme tedy vybudovat velice záhy tuto e, agentury a také začít produkovat výsledky. A nyní bych vám ráda řekla, že tehdejší komisař Kyprianu nás žádal, abychom měli do každého členského státu a sledovali tamní plány na přípravu proti pandemii, což pro nás bylo velkou výzvou, protože se měli málo expertů a v následujících třech letech jsme dokončili celé toto kolečko, což přispělo velkou měrou k tomu, že Evropská unie byla pravděpodobně nejlépe připraveným regionem z celého světa k tomu, aby se tedy popral s takovouto pandemí. Systém Evropské unie ve své podstatě fungoval velice dobře. CDC e na základě legislativy e, e, hodnotilo riziko Nicméně tuto činnost lze plně dobře pouze, když eh, jsou do ní začleněny veškeré prvky celého evropského systému. Velice dobře se spolupracovali s členskými státy, komisi, parlamentem, předsednictvím EU a mohou prohlásit, že to byla opravdu vynikající spolupráce v této eh, naléhavé situaci. ECDC bylo vybudováno velice rychle, což neznamená, že bychom eh, nezačali také produkovat výsledky. Eh, provedli jsme několik hodnocení rizik už v roce 2005, následně jsme pokračovali, eh, aktualizovali jsme naše hodnocení, vedli jsme osm hodnocení eh, rizik, veškerá tato hodnocení byla nezávislá, což si zdůraznit, a byla prováděna našimi nejlepšími experty. Vše bylo pro transparentně, nezávisle, vždy, když eh, hodnotíte riziko, je třeba používat pomoc eh, poradců. My jsme využívali pomoc těch nejlepších odborníků v EU, tak eh, abychom však ty, tyto výsledky mohli také uveřejnit na webových stránkách ECDC. Také se prováděly aktuální, každodenní aktualizaci, týdenní aktualizaci, tak, aby Evropská komise a členské státy mohly využívat výsledky a, a mm, vědecké poznatky, které byly zjišťovány v našich e, e, materiálech. E, nebudu teď hovořit o jednotlivých expertních schůzkách, tak si také zdůraznit, že se hodně kritizují experti v Evropě a vůbec já bych je ráda hájila, protože experti sehráli velice významnou úlohu, byli nesmírně profesionální a je třeba je e, za to ocenit. Taky jsme spolupracovali s VHO, protože mezinárodní nařízení e, zdravotnické právě tehdy e, vstupovalo v platnost a mezinárodní zdravotnické nařízení Eh, vyjasňuje úlohy a zodpovědnost a stanoví rámec pro řešení takovéto eh, krize zdravotnické. Generální ředitel má mandát vyhlásit eh, pandemie, ale činí tak jen na základě mínění nejlepších expertů celého světa. Jsou zde určitá, um, určitá pravidla, podle kterých se to vyhlašuje, tedy je to s pomocí expertů, kteří jsou združeni v určitém výboru pro pandemie. Um, pan uh, předseda děkuje řečnici. If, uh, uh Jestliže máte zájem o ty seznamy tak musím eh, eh, říci, že ta prezenční listina je zde již od 9 eh, hodin rána. Nevím, proč teď propukl zájem o mm, podpisy. Prosím, Karl Heinz. Právě co se týče těchto administrativních otázek, tak chci říci toto, že neakceptuji a nemohu akceptovat, že dnes teda dopoledne je, jsem jsou zde lidé s televizní kamerou. Ta kamera přesně natáčí, jak hlasujeme. Samozřejmě jako demokrat to akceptovat mohu, ale že zde někde eh, je se jedna dáma, která filmuje vlastně seznamy, kdo zde je a kdo ne, tak musím říci, že za celých 20 let své parlamentní činnosti jsem něco takového nezažil. A myslím si, že si musíme položit otázku, pane předsedo, kdo tady vlastně rozhoduje. Dobrá, uděláme to velice krátce, zeptáme se členy, kdo je proto, aby se zde mohlo fotografovat. Pane Leinene, jsme dobří přátelé, ale to není otázka toho, zda to chceme akceptovat. Existují pravidla, které se týkají také imunity poslanců. Nepotřebujeme žádnou velkou debatu, říká pan předseda. Já se dívám do sálu takže bychom mohli tedy poprosit tu dámu, aby opustila sále. Já bych byl velice rád, kdyby se to dostalo do zápisu, kdyby v zápisu bylo jméno té dámy, abychom k ní mo- s ní mohli vstoupit do kontaktu, pokud se to budeme přát. Jistě o to se postará tedy pořádková služba a jinak eh, děkujeme za Eh, příspěvky panelistům a nyní se dostáváme k otázkám. Já jsem byl velice přísný na naše hosty, takže musím být přísný i na pana poslance, takže otázka na jednu minutu, otázka na dvě minuty a pak bude tedy možnost ještě položit 30, na 30 sekund dodatečnou otázku a odpovědi na dodatečnou otázku bude jedna minuta. První otázku položí paní Michelle Rivasi. Pokud Prosím tedy, Michel, máte slovo na, jedn, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsem opravdu velice ráda, že se tento workshop koná. Je zde tedy otázka, je Evropská unie závislá či nezávislá na mezinárodních organizacích? Protože problém který zde vyvstává, je tento. Když VHO vyhlásila tu pandemii 11.6., tak eh, jsme měli pouze 144 mrtvých z 190 zemí, kde došlo k vyhodnocování rizik, tedy 144 mrtvých a přesto došlo k vyhlášení varovného stupně 6 a já jakožto poslankyně říkám, dobrá, máme ECDC, máme EMEU, máme evropské organizace a máme HOEF. A já se ptám komise, kdo vlastně má pravomoc k tomu, aby řekl, že tedy souhlasíme se stupněm 6, že souhlasíme s tím masivním očkováním. Kdo je tedy za to odpovědný? Děkuji. Je to velmi dobrá otázka, ale eh, nemyslím, že je na to snadná odpověď. Za prvé, Evropská Unie není členem VHO, ale eh, všechny naše členské státy jsou členy VHO. VHO definuje mezinárodní regulace na základě mezinárodní úmluvy podepsané všemi členskými státy a tam je e, upravena globální reakce na takovouto pandemii. Vzhledem k tomu, že se jednalo o globální hrozbu, tak je obtížné konstatovat, že to nebude nikdo koordinovat. Členové VHO e, rozhodli, že VHO má roz- e, koordinovat a tak se stalo. Vlastně VHO byla členskými státy nadána pravomocí koordinovat a EU jako systém e, státu reagoval svým plánem připravenosti, e, který nám představil pan John Ryan v roce 2005. Jsme o tom rozhodli a a e, to je také součást naší odpovědnosti v rámci mezinárodních úmluv. Takže závěrem Myslím, že je důležité zajistit, aby VHO tuto roli sehrála, co e, podle nejlepšího vědomí a svědomí, a to na globální úrovni. Děkuji. Ještě dodatečná otázka? Ještě na závěr. Já tedy docházím k tomuto závěru. Evropská unie a její instituce závisí na VHO nemají vůbec žádný mandát, žádnou pravomoc k tomu říci, nesouhlasíme s tím, co bylo rozhodnuto ve VHO. Prosím o minutu. Prosím, děkuji. Jak již bylo řečeno, je to v kompetencích členských států. Musíme si uvědomit, že po celém světě i v Evropské unii je celá řada vynikajících expertů na veřejné zdraví a podle našich poznatků nikdo nespochybňoval epidemiologické a klinické eh, posouzení nebezpečí H1E1. Děkuji, paní Jakobs. Děkuji, já bych chtěla ještě jednou zdůraznit, pane předsedo, že hodnocení rizika, které bylo provedeno v ECDC, bylo nezávislé Hleděli jsme na stejná data jako jiné organizace, pracovali jsme se stejnými údaji a došli jsme k podobným závěrům, což neznamená, že by eh, naše hodnocení eh, rizika nebylo správně provedeno, že by bylo eh, závislé. VHE normálně pracuje koncensuálně. Je velice málo právně závazných nástrojů Jedním z těchto závazných nástrojů je to mezinárodní nařízení, eh, eh, které každý členský stát VHO bere jako závazný. Ale je tu v rámci toho určitá flexibilita. Já chci zdůraznit, že je třeba ještě detailněji pracovat na tom, jak využít takovéto flexibility při další pandemii. Například, když generální ředitel se rozhodne, eh, zda přejít z pandemické na postpandemickou etapu, Eh, dochází k určitým změnám. Je tedy třeba se zaměřit na to, jak eh, zohlednit regionální specifické rysy a možnosti eh, v těchto mezinárodních dohodách, zde na to jsou. Shadows for EPP. Stínový zpravodajové EPP. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že jsem trochu skeptická eh, vůči koordinaci mezi členskými státy. Na rozdíl od toho, co jsem, to zde padlo. Výbor pro veřejné zdraví je eh, rovněž důležitým faktorem. Eh, je to výbor, který je odpovědný za spolupráci a tento výbor byl optimálním způsobem využit. Znamená to, že rozhodnutí které padly v tomto výboru, byly opravdu realizovány a uplatněny v členských zemích. A pak se zjistilo, že jednotlivé členské země v podstatě nezávisle na ostatních zemích vyvinuli své vlastní očkovací látky. Závislo to také na rozpočtových prostředcích, které měly jednotlivé země k dispozici. A zde samozřejmě vyvstává otázka, Eh, zda tedy eh, zásoby byly dostačující a zda jsme to měli plánovat paralelně anebo společně. Chtěl by na to někdo zareagovat? Ptá se pan předseda. Prosím, paní Testory. Děkuji omlouvám se, teď se hovoří o budoucnosti, o odhadnutí příští pandemie, takže to jsou dvě věci důležité, které chci říct. Na základě nového článku Lisabonské smlouvy, eh, který vstoupil v platnost 1. ledna, Evropská unie může mít radu a parlam, eh, rada a parlament mohou přijmout nařízení, která se zaměří na čelení přeshraniční pandemie. To znamená, že nyní jako komise můžeme předložit návrh a parlament s radou na základě tohoto nového článku smlouvy může vytvořit tedy e, nové nařízení. My na tom teď pracujeme. Je to návrh, který vám předložíme příští rok, protože je to velice složitá záležitost. Kdybychom tehdy už měli tento článek a takovýto, e, takovéto opatření, tak už bychom mohli e, jednat jiným způsobem mohli bychom reagovat eh, na evropské úrovni jinak, než eh, na základě toho, co říká VHO, ale tehdy jsme tento právní základ ještě neměli. Co se týče vakcíny, budu hovořit o ní až v mém projevu. Reakce? Reakce? Já jsem tu otázku položila proto, protože je třeba ukázat prstem přesně na to, co nefungovalo, tak abychom mohli v budoucnu postupovat lepším způsobem. Ale mám ještě další otázku, která se týká VHO. VHO tedy vyhlásila varovný stupeň na základě pandemických kritérií. A ani ne tak na základě toho reálného ohrožení, ale na základě rozšíření. To je sice důležité, ale já si myslím, že by bylo dobré nalézt novou definici, na které by se shodla VHO a Evropská unie. Paní Jakab, děkuji. Já bych chtěla ještě říci, že kritéria pandemie jsou trojí. Za prvé musí to být nový virus, za druhé musí se jednat o skutečný přenos z člověka na, člověk a, na člověka a pak geografická eh, hlediska, která jsou přesně definována v mezinárodní úpravě o zdraví. Musíme si ale uvědomit, že výbor HR i nyní vyhodnocuje eh, situaci, to bude potom předloženo VHE v květnu a podle toho uvidíme, co je potřeba, co ne a podle toho také zaktualizujeme mezinárodní eh, úpravy. Eh, my eh, musíme zvážit, zdali můžeme také do toho zahrnout parametry typu závažnosti eh, nákazy. To je důležité. A ještě něco bych chtěla zdůraznit a omlouvám se, že to bude delší. Existuje řada různých rozhodnutí na úrovni členských států ve vztahu k úpravám o veřejném zdraví a to souvisí s tím, že disponibilita vakcíny byla různá eh, v zemích a tady eh, se muselo potom rozhodovat, kdo bude eh, očkován, kdo ne. A dnes, když naši občané vidí, co se děje v sousedních zemích, tak je velmi obtížné jim vysvětlit, proč v jiných zemích jsou jiná rozhodnutí přijata o veřejném zdraví a jeho ochraně. A tady, myslím, musíme dále ještě zapracovat na mm, synergiích e, opatření e, veřejného zdraví v našich zemích a také jak zlepšit komunikaci o rizicích, protože tato komunikace nebyla dobrá. Děkuji. SND, e, stínová zpravodajka paní Kalenbach. Nejdříve bych chtěla poděkovat za to, že zástupci institucí zavítali mezi nás. A dále chci poděkovat také za to, že se dnes zabýváme tím, kolik milionů e, léčiv jsme v Evropě nepotřebovali a že se nezabýváme tím, kolik milionů mrtvých eh, jsme měli či ne nemuseli mít. Druhá věc je to, že když se na to podíváme z vnějšku, tak to vypadá trochu jinak, než tak, jak jsme to slyšeli, protože ten pohled z vnějšku vypadal tak, že došlo k jakémusi hysterickému nafukování celé záležitosti, že prostě neexistoval důvod pro to, aby se vyhlásila pandemie. A já se chci zeptat na to, to, a to se už týká trochu druhé části, byly evropské instituce vybaveny odpovídajícími kompetencemi? A pokud by tedy byly, byly by schopné to ovlivnit směrem, na, směrem ven. A druhá věc, eh, potřebujeme další kompetence pro evropské instituce, tak abychom opravdu mohli být realističtí a mít realističtější pohled na celou věc a jakým způsobem bychom mohli znovu obnovit naši důvěryhodnost v této záležitosti. Děkuji. Takže samozřejmě se to již trochu týká té druhé části budoucnosti, takže bychom si tuto otázku mohli také nechat na druhou část, ale přesto se ptám, chce někdo zodpovědět? Pan Ryan? Ano. Reforma legislativy ohledně nakažlivých chorob, která byla zmíněna, má být pravda příští rok a budeme v ní brát v úvahu posílen právní základ Lisabonské smlouvy. Takže na základě zkušenosti se stávající legislativou podíváme se také na eh, stávající hodnotící zprávy a budeme, věřím, schopni posílit legislativu a v spolupráci Evropského parlamentu eh, s radou najít takový postoj, který posílí možnosti eh, pro interakci ze strany EU v podobných situacích v budoucnosti. Pan Jakob. Pan Jakob. Pan Jakob. Chci pouze říci, že i my jsme měli eh, řadu nejasností. Měli jsme velmi málo informací na začátku, jak se bude pandemie vyvíjet a jak bude závažná a všechna rozhodnutí té doby musí být zasazena do tohoto kontextu. My jsme se připravovali na scénář, eh, který byl ale mnohem horší, než eh, jaká ta pandemie v posledku byla. Byla to mírná pandemie nakonec, ale na druhou stranu museli jsme uplatnit vlastně preventivní mechanismus ochrany zdraví občanů a tento preventivní eh, eh, princip eh, je součástí vlastně každého jednotlivého bezpečnostního plánu, ale já se domnívám, že do budoucna musíme být pružnější v našich pandemických plánech v budoucnosti, abychom zajistili, že jakmile ta pandemie bude modern, mírnější, slabší, a budeme-li připraveni ale na to nejhorší možné scenárium tak musíme mít možnost tu pandemii nebo ta opatření zmírnit. Děkuji. Nejsou tady další komentáře, takže můžeme přistoupit ke skupině ALDE. Colin Lepage. Děkuji, pane předsedo. Tak já jsem velice potěšena, že dochází k tomuto veřejnému slyšení a chtěla bych se něco zeptat paní Jakab, eh, chci se zeptat, když jste 1.9.2009 jste hovořila, já jsem si přesně pročetla, co jste tehdy řekla, přesně, tedy jsem si přečetla veškeré vaše odpovědi tehdy, tak tehdy jste byla velice umírněná, co se týkalo vývoje a rizik, která jsou spojena s, se chřipkou. Proč eh, nebyl více zohleděn tento váš umírněný postoj? A druhá věc, již tehdy jste byla velice přesná, co se týkalo rizik, které vyplývají z možných vedlejších účinků vakcinace. Tehdy jste říkala, říkala, že je třeba začít vakcinovat nejdříve zcela zdravé lidi. Proč vlastně nebylo zohledněno vaše doporučení? A pak ještě jedna věc, která se týká chronologie. Na konci dubna 2009 jste zvýšila eh, stupeň z, jedni, z nuly na jedničku a potom na dvojku a pak zase došlo ke snížení a řeklo, říkalo se, že tedy je to menší problém, ale najednou 11.6. se ECDC eh, e řeklo, že podporuje VHO při vyhlášení varovného stupně 6. To já tedy opravdu nechápu. Proč vlastně ty návrhy, které vy jste dala, eh, nezapůsobily a nebyly zohledněny? Blokoval to někdo, nebo jak se to vlastně celé tehdy vyvinulo? Prosíme o odpověď paní Jakab. Úloha ECDC spočívala v hodnocení rizika, takže to nebyla naše zodpovědnost konkrétně. Na na řešení této otázky. Evropská unie je velice komplexní realitou, jsou zde agentury, které poskytují vědecké poznatky, provádějí zprávy, hodnocení rizika. ale pak členské státy mají úlohu řídit a zvládat tato rizika. Na nich je tedy, aby přijímali opatření a e, celé to se koordinuje e, Radova komisí. Všechny členské státy jsou e, tedy účastníci tohoto, této mezinárodní zdravotní úpravy. A e, došlo na základě poznatků VHO k posílení e, varovné úrovně e, na 6. A my jsme chtěli zajistit, že, je tu určitá, že tu bude určitá flexibilita, jak na místní, tak regionální úrovni. A když se tedy podíváte na to, jak reagovala Evropská unie eh, ohledně přechodu na třetí, z třetí na šestou úroveň ohrožení, eh, znamenalo to, že se vlastně připravujeme na přijetí opatření pro tu další fázi a eh, všichni stávající aktéři, tehdejší hráči, tedy měli, měli jasnou představu o tom, jak lze postupovat dál. Euh, Děkuji za tuto odpověď, ale v podstatě to žádná odpověď nebyla. Vy říkáte, že to nebylo úlohou ECDC. Já to sice chápu, ale co se vlastně stalo během toho celého procesu? To, co jste vy řekla, prostě nebylo zohledněno. Kdo kde blokoval vaše doporučení. To je opravdu pro mě důležité, já to potřebuji vědět. Se nemyslím, že by to někde bylo zablokováno, ta informace byla předávána členským státům, byla na našich webových stránkách a byla tedy v systému EU. A jasně si vzpomínám, že každý den, eh, když eh, Eh, když eh, byla v nejvyšší eh, úrovni toto šíření chřipky, tak každodenně jsme revidovali situaci. Členové týmu pro rychlou reakci, kteří jsou zodpovědní za přijímání reakcí v členských státech, s námi seděli u stolu. Diskutovali jsme tedy, jaké akce, jaké kroky můžeme přijmout radou ECDC Eh, bylo řídit se podle vědeckých a technologických poznatků. Ale pak je na členských státech, aby přijali rozhodnutí. Já musím říct, že celý ten systém fungoval, protože byly ty videokonference a podobně. Ještě jsme se nezeptali švédského předsednictví. Děkuji. Jak již bylo řečeno, Řízení eh, rizik je eh, v příslušnosti členských států převážně, takže nepanovala nezhoda mezi odborníky ehm, v tom, že BHO provedlo nesprávné posouzení. Všichni vědečtí experti na celém světě byli ehm, eh, zajedno, že se jedná o hrozbu a členské státy jednali podle toho a musíme si uvědomit, že viry se nechovají ehm, vypočítatelně. Můžeme mít jakkoliv pružné plány, nemůžeme to vědět eh, dopředu eh, nemůžeme přesně odhadnout eh, závažnost a nemůžeme se vyhnout nejistotám. Musíme se rozhodnout nebo činit rozhodnutí vůči nejistotě a to je naše odpovědnost a to je i náš závěr, totiž, že za těchto okolností se jednalo o zodpovědné rozhodnutí. Děkuji a poslední stínový zpravodaj nebo zpravodajka je Marisa Zagoe. Organização por esta audição. Eh, eu penso que... Děkuji. Chtěla bych rovněž poděkovat za zorganizování tohoto semináře. Já si rovněž myslím, že způsob, jakým se s celou věcí zacházelo, nepřispěl k důvěryhodnosti evropských institucí existovalo velice mnoho Veřejnost nebyla spokojená s tím, že tedy se vydalo tolik finančních prostředků na vakcíny a pandemie nakonec proběhla tak, že ty vakcíny nebyly vůbec potřeba. Takže si opravdu myslím, že je třeba vysvětlit, zda ta reakce byla doopravdy přiměřená či ne. Za to tedy byla dostatučící, pravděpodobně to bylo dostatučící z hlediska toho, že ta situace byla samozřejmě nevypočitatelná, ale e, i otázkou je, zda celý postup byl dostatečně transparentní. Já si myslím, že ne. Problémem tedy nebyla příprava a kontrolní opatření, Problémem byl nedostatek transparentnosti. Co chcete nyní učinit proto, abyste vlastně obyvatelstvo opět eh, důvěřovalo evropským institucím. Existuje nějaký recept na toto, říká pan predseda? Jak znovu získat důvěryhodnost? Takže tato otázka zůstane otevřená. K té se jistě ještě vrátíme, až se budeme zabývat eh, budoucností. Nikdo se k tomu přímo vyjádřit nechce. Samozřejmě ztratit důvěryhodnost je lehké, znovu ji získat je obtížné, to známe z politiky. Ještě dodatečné komentář. Mariza by měla ještě možnost, pokud by chtěla, ale právě neposlouchá, takže zahájíme druhé kolo. Jsou to tedy, jsou to tedy poučení pro budoucnost. Chtěla byste se vrátit, Marizo? Prosím. Pane předsedo, nedostala jsem odpověď na otázku, na kterou jsem se zeptala, a proto bych chtěla tedy se zeptat ještě jednou, protože nemáme ze informace, nebyla transparentnost, jak říkám. I ty otázky, které zde padly předtím, také nebyly zodpovězeny. Já se tedy chci zeptat, zda bychom tedy měli nějaký nový model, který by dokázal lépe reagovat na eh, tu nejistotu, která vznikla v souvislosti s celou pandemií. A byla bych tedy ráda, aby byla opravdu odpovědná na ta otázka, kterou jsem položila. Děkuji. Pan Rýs se odvažuje odpovědět. Nemyslím eh, si, že můžu zodpovědět tuto otázku asi by byla e, na lepším místě v další sekci. Ale vraťme se do minulosti. Nejobtížnější ze všeho byla komunikace s veřejností a také s zdravotníky když jsme to studovali v rámci e, belgického předsednictví začátkem července, tak jsme shledali, že toto je kritickým nebo bylo kritickým bodem. Už jenom ta definice e, viru a jméno viru Napřed se to jmenovalo, abyste si vzpomněli, prasečí chřipka, to způsobilo ten problém v zemědělství a ve veterinárním eh, sektoru, včetně teda konkrétních eh, opatření v Egyptě, kde eh, bylo zatraceno mnoho nebo utraceno mnoho prasat, pak to bylo v Mexiku, pak jsme měli eh, zase eh, nový typ chřipku A a tak dále. To znamená, každá země to jinak definovala a jinak jmenovala. Eh, v angličtině se tomu říkalo prasečí chřipka a to také vévodilo internetu. Takže mm, různé skupiny, včetně zdravotníků, odborníků, nebyli informováni, protože nevěřili to tomuto zdroji informací nebo, nebo neměli přístup k těmto informacím. tady šlo o to ty informace vlastně eh, nasměrovat do všech kanálů. A další kritický aspekt té komunikace eh, byla sociální média, eh, například Facebook a tak dále. Šlo o to vlastně všechny tyto sociální sítě také zapojit do komunikace a sice expresně. Děkuji vám a nyní můžeme přistoupit k druhému kolu a sice k poučení, které lze vyvodit eh, z eh, událostí roku 2009-2010. Klíčová otázka je, ehm, jaké změny by mělo doznat ehm, plánování Evropské unie, zejména z hlediska zajištění nezávislosti, excelence a transparence mm, rozhodování. A čtyři minuty má první řečník. Děkuji vám. Já se domnívám. Děkuji. Domnívám se, že bychom se měli poručit eh, z minulosti. Eh, můžeme si poblahopřát nebo kritizovat, ale třeba dívat se do budoucnosti. Komise se zaměřuje na řadu iniciativ, kterými se ukázat, že jsme se poučili, že jsme schopni zdokonalovat naši reakci. Především, jak už jsem uvedla, obecně Máme nový článek smlouvy, novou kompetenci EU a chystáme se předložit legislativní návrh Radě a parlamentu, aby, byla, aby byl vytvořen systém, který zajistí lepší koordinaci, lepší reakci na evropské úrovni. V této souvislosti si tež připomenout, že e, Výbor pro zdravotní bezpečnost EU, o kterém zde bylo hovořeno, předložil práci na základě závěrů eh, rady. Je to dobrý mechanismus, ale právní základ má velice chabý, protože se jedná jen o závěry rady. Takže v tom novém balíčku, který bude předložen příští rok, jde o to, abychom dali také právní základ pro koordinaci mezi členskými státy. Za druhé, musíme se zaměřovat na oblast tedy vakcín. Jasně bylo zjevné, že v minulosti členské státy v situaci, eh, která byla velice eh, ne nepříhodná pro ně, eh, eh, protože ty hm, farmaceutické podniky nutily k tomu, aby podepsali doložku o důvěrnosti eh, smluv a podobně. Proto tedy chceme, aby zde, byla, aby zde byl náš společný text pro veřejné zakázky na objednávku vakcín. Eh, a také, abychom měli zásoby vakcín na evropské úrovni. Takže to je věc, o které nyní teď interně diskutujeme a doufáme, že se nám podaří do tohoto procesu v následujících měsících začlenit i parlament. Za třetí, otázka mm, plánu připravenosti. Je zjevné, že tento plán zde máme ale je to plán, eh, kde kompetence členských států, jak už jsem uvedla, eh, byly zásadní, protože my máme určitý společný plán, nicméně třeba zajistit, že zde bude silnější právní základ, aby koordinace byla dokonalejší. Klíčový pro lepší eh, koordinaci byl úkol mít vakcinační strategii. Členské státy v minulosti přijímaly každý svůj, svou vlastní strategii. Samozřejmě, že si na komunitární úrovni vyměňovaly informace. Ale já se omlouvám, že tak musím říct, znovu eh, nebyl zde právní základ, eh, nebo byl velice slabý právní základ ohledně přijímání nějakých společných opatření pro vakcinaci tak eh, proto chceme tedy budovat na silnějších základech tentokrát. A na závěr, to je komunikace s veřejností. Opět eh, šlo to velice špatně nešlo, nedařilo se nám před veřejnosti správné sdělení, tedy nejen přímo veřejnosti, ale i, ale i odborníkům ve zdravotnictví, protože to byly různé skupiny odborníků, které přijímaly různé názory, takže jsme neměli žádný právní základ, Eh, chceme eh, eh, mít lepší plán, včetně komunikace a chceme mít také tu, ten společný vzor pro veřejné zakázky. Děkuji, Děkuji madam Testori. a hovořilo se tady o odpovědnosti členských států, takže dávám slovo panu Reindersovi za belgické předsednictví. Jak vy pohlížíte na budoucnost? Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejdříve omluvit paní Gelling, která byla původně eh, pozvána, ale bohužel se nemohla dostavit k této velice důležité diskuzi. Jistě si vzpomínáte na to, že berlické předřednictví svolal k tomuto tématu eh, technickou mezinárodní konferenci 1. a 2. 7. a přizval na tuto konferenci také členy vašeho výboru, kteří také byli přítomni. Měli jsme tam experty z celé Evropy, z mezinárodních organizací a experti z mezinárodních organizací měli vyvodit ponaučení z pandemie, a to na základě technických a vědeckých aspektů, které potom vedly k oficiálním politickým rozhodnutí. Závěry rady z 13.9. byly rovněž zprostředkovány Světové zdravotnické organizaci, která v současné době pracuje na analýze tehdejších postupů také ve světle možného ponaučení z pandemie. Chtěl bych se velice krátce vyjádřit o závěrech ministrů. Chci poukázat na to, že účinnost národních politik eh, velmi často byla spochybňována. A to politikou, ke které docházelo v sousedních zemích již to zde bylo řečeno. Právě koordinace nebyla v tomto případě naší nejsilnější stránkou. Nutná spolupráce mezi členskými státy, mezi institucemi a mezinárodními a regionálními organizacemi je velice důležitá věc, ale bohužel to nebylo tak silně zastoupeno. Je velmi důležité abychom měli k dispozici koherentní údaje, které budou rychle zprostředkovány. Já si myslím, že toto je jedno z těch ponaučení z té pandemie. Je třeba mít dobrou koordinaci a také včasnou kontrolu. To je velice důležité pro to, abychom zvládli takto závažnou pandemii. Mezi členskými státy došlo k lepší koordinaci, nebo mělo by dojít k lepší koordinaci ve všech oblastech, v serologické, virologické a ve všech dalších. Je třeba zlepšit i komunikaci s veřejností a rovněž zlepšit rozdělení látek, které působí proti virům. Takže zde existuje celá řada oblastí, kde je třeba zlepšit a posílit spolupráci. Z toho, co říkala paní Testory, vyplývají mechanismy a cílem těchto mechanismů není pouze vytvoření lepší koherentnosti, ale také vytvoření z lepšího přístupu pro, k očkovacím látkám pro všechny a rovněž zajištění lepší solidarity mezi zeměmi EU a zbytku světa. Právě belgické předsednictví požadovalo a požaduje více solidarity v těchto krizových dobách. Důležité jsou nezávislá vědecká doporučení, důležitá je transparentnost informací. I to je velice důležité po naučení do budoucna. A vychází to také ze závěru Evropské rady. Jestli tedy závazek učinit více a požadovat nezávislá lékařská prošetření. Děkuji, pane předsedo. Tak ta iniciativa poučení belgického předsednictví zdůrazňuje vlastně časné zapojení odborníků a zástupců pacientů. My se již nyní tímto aktivně zabýváme, chceme je zapojit více. Dalším doporučením bylo eh, lépe definovat příslušné roli eh, národních eh, orgánů ECDC a regionálních orgánů. Pan doktor Springer a já na tom spolupracujeme, na této racionalizaci našich odpovědností a kompetencí, abychom teda dokázali se postavit nové výzvě eh, pandemie. Dále konkrétně budeme potřebovat flexibilnější přístup k autorizaci vakcín, tak eh, ke, v tomto ohledu jsme již reagovali na e, ptačí chřipku, ale faktem je, že pokud je o chřipkové pandemie a pandemické viry, bude vždy panovat určitá míra nejistoty a proto budeme muset se především vždy zaměřit na cílové, respektive nejzranitelnější skupiny um, a populace. Spolupracujeme také s relevantními partnery a zainteresovanými strany, stranami v EU a globálně a je jasné, že to propojení mezi regulačními orgány a vlastně orgány příslušnými za veřejné zdraví je nesmírně důležité, stěžejní a také naše komunikace vůči veřejnosti toto, tyto vztahy musí být dále posíleny. Pokud jde o budoucnost, cílem je zvážit všechny mechanismy tak, abychom eh, zrychlili disponibilitu vakcín pro evropskou populaci a jedna oblast, která která také je, eh, musí být zlepšena, je ehm, disponibilita dat o klinických testech. A také musí existovat společný protokol o usnadnění eh, rychlejšího etického, etického schvalování schváleny, byly již i soubory eh, signálů eh, pro eh, rozpoznávání virových pandemí a studie účinnosti musí být urychleny. Stojí za to dále pokračovat ve studiích odvětví farmaceutického, ale také musí probíhat veřejně nebo eh, eh, veřejným sektorem financované studie. To vše musí být potom promítáno do eh, legislativního a regulačního procesu, procesu dále post, dále sběr vlastně postpandemických dat je tež velmi důležitý, musí být zařazovány do stávajících rejstříků, protože pak z nich lze těžit hodnotné informace do budoucna. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Lengrene. Následuje nový ředitel ECDC, pan Sprenger, aby nás spravil situaci. Děkuji vám, pane předsedo, vážné poslankyně a poslanci. Já tu vidím tři hlavní ponaučení pro ECDC. Za prvé, experti na veřejné zdraví musí přinášet eh, dříve sofistikovanější hodnocení situace a eh, odhadovat tedy, jakou hrozbu může mm, představovat eh, virus. Za druhé, musíme analyzovat úroveň rizika, která ospravedlňuje k veřejným investicím pro nové vakcíny, na poskytování vakcín buď celé populaci nebo jednotlivé skupiny je tedy třeba zdetailnit a zdokonalit tento systém a podle mého by tam měly být i analýzy sociální a ekonomické analýzy prospěchu, rizik a e, zisku nebo účinnosti v případě vedlejších účinků. V případě e, pandemii bude velice důležité mít formální kontroly toho, zda e, ve světle nových analýz jsou aktualizována rozhodnutí neboli začít analýzu, jakmile se objeví pokaždé nová informace. Je třeba lépe také spolupracovat, eh, s veřejností komunikovat, eh, jak už to zde bylo zmíněno. Je třeba využívat sociální média například, je eh, třeba se zaměřit na to, jaká média jsou nejefektivnější, jak se nejlépe dostaneme k lidem. A také Klíčovou úlohu zde hrají zdravotníci. Pokud nebudou přesvědčeni o tom, co my sdělujeme, tak nebude přesvědčena ani veřejnost. Já osobně eh, věřím eh, eh, v to, že je třeba být tedy, mm, poskytovat takové údaje, aby lidé byli přesvědčeni. Zaprvé tedy se vrátím k tomu prvnímu bodu ECDC eh, chce, aby v hodnocení rizik bylo více parametrů, nejen tedy počet případů a geografické šíření eh, choroby. Se sofistikovanějšími údaji vytvoříme eh, tedy potřebujeme k tomu rychlejší a dokonalejší způsob sběru dat. Samozřejmě, že ECDC tady může hrát důležitou úlohu ve vybudování takovéhoto systému sběru údajů. A pokud se podíváte na náš rozpočet, najdete tam i eh, linii, eh, která se vztahuje právě k této oblasti. Pak je tu otázka eh, laboratoří, které také musí poskytovat údaje, aby je tedy dávat do toho systému sběr údajů. Jak víte, ECDC nemá samožádné laboratoře a jen pokud máme ale dobré e, informace, dobré údaje, můžeme také poskytovat dobré analýzy. Takže e, na závěr mohu říci, že nás ještě čeká hodně dlouhá cesta. Okay, Děkuji, no, to je nepochybné. A teď budou pokračovat opět dotázky. Stínoví zpravodaj mají prioritu. Tak, na co se chcete zeptat ohledně budoucích priorit? Euh, Jsem velice ráda, že ten výbor pro eh, zdravotní bezpečnost bude v budoucnosti mít důležitější úlohu. Myslím si, že je to velice důležité. Jsem tedy ráda, jakým směrem se to ubírá. Jsem potěšena Ovšem v roce 2001 a 2005 tehdy komise tlačila na členské státy, aby přistoupily k lepší koordinaci. A v roce 2010 stále řešíme ten týž problém. Stále si eh, stěžujeme na to tež. Takže já možná položím hloupou otázku, ale chci se zeptat opravdu, existuje vůbec politická vůle? Protože bez ní se dál nedostaneme. A dále musíme konstatovat, že existovaly různá poselství. Eh, v jedné zemi došlo k masivnímu eh, proočkování obyvatelstva, v jiné zemi se očkovalo velice vybíravě a tak dále. Takže je jasné, že veřejnost byla zmatena a proto je opravdu důležité mít dobrou komunikaci. A chci se tedy zeptat, je možné, aby v budoucnu jsme měli jak koherentnější informace pro veřejnost. Samozřejmě musí být flexibilní, ale nejhorší je, když veřejnost nedůvěřuje doporučení. Ano, já také promluvím nyní jménem předsednictví, jestliže mi to pan doktor Reinders dovolí. Není tady střed zájmu, nebojte se. Ano, je zde skutečná politická vůle a to prokázala také, eh, eh, prokázal také závěr rady před dvěma týdny před eh, formálním, formální radou ministrů. Ano, v tomto sdělení komu, kom, komise byla komise žádána, aby něco eh, předložila. V minulosti eh, tady nebyla vůle po společném nákupu, ale nyní už ano. Eh, to mě naprosto těší, ale když se podívám na závěry rady, tak tam vidím přesně tyhle ty, tyto věty, které zde byly řečeny. Uh, a já tedy doufám, že to takto bude splněno. A my rozhodně si to zkontrolujeme. Děkuji, pane předsedo. Já bych tomu chtěla ještě něco dodat k tomu, to, co řekla paní Testory ve jménu belgického předsednictví. Já si rozhodně myslím, že Samozřejmě zatím stále ještě nemáme žádnou jednotnou pozici pro všechny členské státy, která by se týkala řízení krizí. To je jasná věc. Ale na druhé straně si myslím, že ty iniciativy z roku 2001 a 2005 pohnuly celou věc ku předu. Nemáme již 27 členských států, který, které běží každé svým směrem. Máme zde snahy o koordinaci a došlo k určitým úspěchům. Dosáhli jsme určitého pokroku. Samozřejmě zatím to není dostačující, to je jistá věc. A já si myslím, že se nám ale podaří tu celou věc ještě dostat o kus dál. Děkuji, pane. Já eh, chci pouze všechny přivítat v realitě. To, co posloucháme, je hezké, ale kdo by byl v loni řekl v na výši epidemie eh, nebo pandemie. Ne, nebudeme dělat nic, prostě počkáme. A upřímně řečeno, promiňte, pane Jakabe, VHO není pro nás autoritou, ale to ani není pro nás novinkou. Orgán, který musí plnit potřeby celé Afriky, zbytku eh, Asie nebo eh, dalšího, další části rozvojového světa a také Evropy. To má být pro nás dostačující? Ne, to není dostačující. A Tomas Lundgren a EMA udělají to, co je v jejich silách eh, na příště. Ano, fajn, dobře. A ECDC, pan Sprenger má zcela pravdu, když říká eh, více a časnější analýzy a posuzování rizika, to je vše hezké, ale to hlavní řekla paní Testory a pan Reinders. Jestliže nebudeme mít právní rámec a jestliže členské státy nebudou chtít spolupracovat, tak se nedostaneme dále. A to je to prosté poselství. Všechno ostatní jsou pouze kytičky kolem, a nebo ozdoby. Eh, po potřebujeme právní rámec, novou legislativu, jak paní Testory řekla, a musíme si přiznat, že e, tam, kam jsme se dostali, to je vinou členských států a nikoho jiného. Děkuji. Uh, no. To je výmluvné. To snad ani nepotřebuje odpověď. Eh, já nevím, třeba ano. To bylo... Myslím, že to bylo příliš jasné na to, aby tam byly ještě nějaké otevřené věci, takže dám slovo Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla říci, že naprosto podporuji paní Dagmar Rothperen v tom, co řekla. Chtěla bych se ovšem vrátit k tomu, co nám řekl ředitel ECDC. Měli jste pravdu, samozřejmě, to, co jsme udělali, stálo velmi mnoho peněz, v Evropě jsme dosáhli pouze toho, že nám občané nedůvěřují a účinné to v podstatě také příliš nebylo. Proto bych ráda věděla, co je nutné pro to, abychom dosáhli toho, aby celý systém ideálně fungoval a abychom zajistili, že budeme mít informace od zcela nezávislých odborníků a že to, to informace zpřístupníme vezernosti. To je přesně to, co potřebujeme. My potřebujeme naprostou nezávislost odborných posudků. Hovořili jsme tady o odpovědnosti, ale já si myslím, že velice důležitá je naprostá nezávislost a dobrá informovanost veřejnosti. Kdo by rád odpověděl, pan Sprenger? No, my potřebujeme skutečně zanícený personál na úrovni ECDC. Nechci víc peněz. Otázka, pokud jde o transparenci, tak mohu vám říci, že máme vlastní experty, kteří ovládají svou práci a jsou odborníky. E, e, my jsme zveřejnili jejich prohlášení zájmu, je to na naší webové stránce. My konzultujeme také fórum poradců a práce Eh, teda na pandemii probíhala zejména naš, eh, pomocí našich expertů, takže tady nebyly vazby na eh, průmysl, na farmakologický průmysl. Děkuji. Michel Revezí. Pane předsedo, děkuji. Paní Testory, velice vítám to, co jste řekla, že totiž eh, je zapotřebí politické vůle. Ale abychom vytvořili solidární Evropu, to znamená společné pořizování vakcín, společné skladování a tak dále, tak od to, k tomu potřebujeme i věrohodnou Evropu. A tady se vracím k tomu, co řekla paní Lepáš a pan Sprenger. Ten nyní řekl, že má velmi dobré odborníky. Dobře, ale ECDC je financována evropskými fondy. Takže na úrovni Evropské agentury pro léčiva je to trochu jinak, protože oni jsou z 80% financování farmaceutickými laboratoři a tady máme určité problémy. O tom hovořila paní Lepáš. Problémy střetu zájmu. Medical Journal řekl, že dva odborníky EMI se podíleli na schvalovacím procesu vakciny Tamiflu, byť eh, šlo o střed zájmu eh, mezi nimi a mm, laboratoří výrobce. Chceme-li se teda posunout eh, dál, tak musíme zajistit, aby byly tyto střety zájmu odstraněny u lidí, kteří mm, udělují povolení a které jsou nebo kteří jsou zaměstnáni laboratoří. Eh, a druhá věc je transparentnost eh, laboratoří. Děkuji. Takže pan Lundgren má slovo. Děkuji vám. Je třeba pochopit, že vědecký vývoj je zcela nezávislý na EMEA. My máme určité dané postupy, e, infrastruktury, členové výboru jsou ale jmenováni členskými státy, takže za každý členský stát je tu jeden expert. Tento výbor je zcela oddělen od veškerého druhu financování, takže nemohou být ovlivněni eh, farmaceutickými firmami, třeba že platí tyto farmaceutické firmy 80 našeho rozpočtu. Eh, velice se zabýváme tím, abychom měli přehled nad tím, zda nevzniká nějaký střed zájmu u našich členů a já se tím opravdu zabývám v našem vedení a chci posílit ještě tuto kontrolu nad možným středem zájmu. Takže z tohoto pohledu tu není vůbec žádný vliv související s financováním agentury a nezávislostí jednotlivých expertů. Jsou totiž zcela odděleni od zdrojů financování. To chci zdůraznit. Tak se zdůraznit, že když výbor eh, vytváří své stanovisko. Není zde žádná možnost pro jednotlivého člena ovlivnit toto rozhodnutí protože my zde máme určitou garanci kvality rozhodování a já už jsem se o tom zmínil, my tu máme zpravodaje, spoluzpravodaje, eh, máme kontrolu ze strany eh, spolupracovníků a dalších pracovníků, takže eh, každý může vyslovit své negativní, pozitivní stanovisko. Není tu tedy možnost pro jednoho jediného člena, jak ovlivnit celkové rozhodnutí a toto musím opravdu velice jasně zdůraznit. Michel? Donc je vous prends au mot, donc pouvez-vous nous... Dobrá, tak já vás vezmu za slovo. Mohl byste nám jmenovat veškerá jména vašich odborníků a dát nám k dispozici jejich prohlášení o nezávislosti? Nejde o to, říci pouze, že systém funguje, musí být komplexně zabezpečeno, že nemají nic společného s těmi laboratoři, s těmi farmaceutickými společnostmi. A druhá věc, otázka těch klinických studií, které prodáví, provádíte pro registraci. Mohli byste nám dát k dispozici tyto studie, protože to je velice důležité pro důvěryhodnost vaší instituce. Co se týče střetu zájmu našich členů, jsou veřejně dostupné na webových stránkách, takže vám je zde můžete, můžu ukázat, pokud si přejete. To opravdu problém není. Jaká byla ta druhá otázka? Ano, přístup dokumentům. Uveřejňujeme zprávu, o e, klinický, e, kde jsou i klinické údaje ohledně registrace a povolování na trh. E, jakmile nás někdo požádá o konkrétní údaje, tak samozřejmě je vydáme. Nicméně musíte mít pochopení, protože máme miliony a miliony dokumentů a není možné zveřejnit úplně všechny, které máme najednou. Ve čtvrtek na eh, naší správní radě. Chci také posílit naši politiku transparentnosti ohledně Eh, přístupu k těmto dokumentům a studiím. Já bych chtěla říci, že veřejná disponibilita výsledků klinických testů je regulována, upravena eh, eh, legislativou o autorizaci vstupu na trh a na požádání parlamentu dojde také k tomu, že, nebo již došlo k tomu, že eh, je přístupno více informací o testech, zejména na dětech, eh, takže je nutno rozhodnout, eh, o tom, jakou osvětu byste chtěli tady umožnit, pokud jde o klinické testy. Ale je to upraveno v evropské legislativě schválené radou a parlamentem. Děkuji. Mm Marisa Matias, you want to put a question? Maria Matias. Děkuji. Pane předsedo, chci říci, že eh, vytvoření nového právního rámce by bylo skvělé. Musíme se poučit z minulosti. A také vítám eh, myšlenku vytvořit nové protokoly. A také vítám další kroky eh, směřující ke zlepšení eh, managementu nebo řízení zásob vakcín. Pokud jde o transparentnost a mm, věrohodnost, tady ještě je co dohánět, bohužel. Takže moje otázka je následující jak by podle vás mohla být věrohodnost obnovena, jestliže se v budoucnu stane něco podobného a vzhledem ke všem těm nedostatkům a vlastně selháním v komunikaci a je mi líto, ale myslím, že to nesouvisí s tím, jaký název zvolíte pro e, ten, který typ chřipky. E, takže co se stane, když rizikové skupiny odmítnou vakcinaci? To je velká otázka. Věrohodnost. Děkuji. Transparentnost. Jak ji zaručit v budoucnosti? Pane Sprengere. Ano, chtěl bych eh, k tomu promluvit. Pro mne je velice důležitá důvěra veřejnosti. Nejedná se tu jen o chřipku, nebo eh, je tu například i papilomavirus další takže tu jsou například i dětské e, očkovací programy, který se týká. Minulý týden jsem se účastnil schůze revizního výboru v Ženevě a jsem opravdu přesvědčen, že i VHO pochopí, když prohlásíme jasně, že to je pandemie. V tu chvíli televizní e, společnosti začnou hovořit o něčem jako španělská chřipka. To je potom špatná asociace, takže podle mého by se nemělo používat slovo pandemie, to hned vzniká eh, takový zvláštní postup k, této, eh, k tomuto pojmu. Důležité tedy je, abychom si uvědomovali, co se může stát, pokud přijde nový virus. Je tedy třeba vést další zkoumání, abychom byli schopni lépe předvídat budoucnost a e, reagovat. A tady ECDC chce na sebe vzít tuto zodpovědnost, protože pro nás je důvěra opravdu velice zásadní. Merci beaucoup. Gilles Pagno. Děkuji, Gilles Pagno. Zcela stručně. Chtěla bych říci, že si myslím, že pokládáme toto téma za opravdu velmi důležité také v našem každodenním životě. Nyní máme právní základ a i když se říká, a já zcela souhlasím s Dagmar v tomto, že tento právní základ je nedostačující, tak právě možná proto Rada ministrů bude realizovat evropskou politiku, která si zaslouží toto jméno. Potřebujeme společnou politiku v těchto otázkách. A právě v tomto podporujeme komisi. Jedná se opravdu o vedoucí úlohu, nehledě na dobré záměry pana Reindese a švédského předsednictví. Jde opravdu o to, abychom správně komunikovali s veřejností. Padlo zde příliš mnoho negativních slov, ale ukazuje se z toho celého jedna otázka. 4. a 5. října, co to znamená? Znamená to, že se chřipka vrátí, protože nastává zimní období. Mně bylo řečeno, že existuje vakcína, která působí jaksi preventivně, a to nejenom proti běžné sezónní chřipce, ale i proti chřipce H1E1. E Já odpovím na tu první část. Pro zvířata, nejen pro lidi, je to komise, která rozhoduje o vakcinační strategii, kde se koupí vakcíny, v jaké části Evropy se má vakcinovat, kolik zvířat se má proočkovat. Nikdo o tom neprotestuje, protože je tu silný právní základ, členské státy to vědí. Uh, je to tak po celá léta. Takže v oblasti věřeného zdraví si myslím, že jsme teprve na začátku a dojde k okamžiku, kdy budeme mít toto samé postavení. Co se týče vakcín, předám slovo Tomasovi, je to tak? Já nevím neumím odpovědět na to, zda nová očkovací látka pokrývá oba dva typy chřipky. Takže nová chřipka, nové léčivo? Nová eh, vakcína na eh, sezónní chřipku je ta, která byla doporučena VHO. Máme zde zvláštní postup v EU. Jedná se tedy o normální vakcínu na sezónní chřipku, a mm, pak jde o to, co se dělá do budoucnosti, zda budou nějaké trivalentní nebo kvadrivalentní vakcíny, které budou bránit před eh, budoucí eh, pandemií. To je tedy ale postup až pro další rok. Parvanova. Antonia Parvanová. Uh, pane předsedo, vzhledem k tomu, že se to celé již opakovalo po druhé a protože miliardy um, eh, byly vynaloženy a není zde žádný virus, kromě této tabulky CDC e a toho plakátu, tak eh, mám návrh, protože všichni říkají, že to dělali dobře. Já nemyslím, že jejich odpovědi byly uspokojivé, ale oni prohlašují, že všechno zvládali do mého názoru. Eh, jediné dobré je, co hodlají eh, dělat do budoucna. Takže já bych chtěla využít příležitost a požádat eh, interní aud- servis auditu DG, aby pro e MEU a ECDC provedli audit a také požádat Evropský účetní dvůr, aby provedli um, eh, test výkonnosti um, na léta 2009 a sice, aby to již také provedli s, ohledem na s ohledem na budoucnost. To je můj návrh. A otázka zní, zdali ty dvě agentury jsou schopny a ochotny um, spolupracovat s naším uh, účetním dvorem. Tak. Mr. Lundgren. Pane Lundgrene, já vás mohu ubezpečit, že Máme e, servis interní prověrky auditu, také máme e, interní audit komise a dále máme účetní dvůr a oni provádějí e, pravidelné audity všech našich postupů, včetně toho, jak jsme přistoupili k pandemii. Takže tady už probíhají audity a prověrky, pokud jde o hodnocení výkonu a výkonnosti mé agentury. Nemám s tím vůbec žádný problém, pokud byste chtěli ještě mít navíc speciální pro, eh, audit o eh, našem, eh, o tom, jak jsme naložili s nebezpečím pandemie. Max Springer, nemám s tím problém, mohu dnes prohlásit, že dnes nás účetní dvůr navštěvuje. navštíví, navštěvuje, takže snad bych jim mohl poslat zprávu, aby byli ještě důkladnější, ale nemám v tom žádný problém. Děkuji. Badstes? Ik denk uh, dat Dagmar rood en, en mevrouw Testori eigenlijk... Uh... Ano, já se domnívám, že Dagmar Berend a paní Testory skutečně ukázali eh, prstem na ten hlavní problém a identifikovali jej. Eh, my přece tady eh, se nepohybujeme ve váku. Ve parlamentu v roce 2006 jsme rovněž schválili zprávu Adamu se Adamu a tam byla, byl celý soubor návrhů Jedná se o usnesení asi 47 odstavců. Je to vynikající práce pana Adamu. Otázka na paní Testori. Znáte tento dokument a všechna ta doporučení? jež parlament předložil v té době, snad by to bylo velmi důležité a užitečné pro vaši práci. Znáte to a eh, prostudovala jste to, co bylo implementováno a co nikoli z toho? Děkuji. 48 doporučení parlamentu. Pročetla to komise a jaké si z toho vzala ponaučení? Prosím. Sure, you know. Nepochybně. Já mohu tedy přiznat, že já sama jsem je všechny nečetla, ale naši zaměstnanci ano, protože čteme veškerá doporučení z evropské úrovně, z národních parlamentů. My sami jsme eh, předložili určité dokumenty, takže samozřejmě sledujeme veškerá doporučení, zda mm, všechno souhlasí, zda to v souladu, to je mm, součást naší činnosti. Lenis Wilmot. Lenis Wilmot. Děkuji, pane předsedo. Se zájmem jsem si vyslechla řečníky a mně jde tedy především o e, e, transparentnost ohledně e, výzkumných fondů, farmaceutických laboratoří a částečně to už zde bylo zmíněno. Důležité je, že ECDC zde má tyto veřejně uvedené prohlášení o e, zájmech osobních. Nicméně, my, ačkoliv zde máme naše vlastní orgány, řídíme se tím, co řekne VHO, podle nich vyhlásíme úroveň 6. A já si myslím, že opravdu není zcela jasné, jak to všechno probíhá a to není opravdu dobré. Paní Jakoby. Děkuji. Jestli tedy mohu zodpovědět tuto otázku, třeba, že nejsem panelistkou, jak už jsem uvedla, je zde eh, výbor pro naléhavé záležitosti. Eh, a tento výbor pak může prohlásit, kdy je pandemická úroveň, kdy je postpandemická. Eh, nejde tu o členství ve VHO, protože tento výbor rozhoduje sám, eh, je na ně také veliká politická, veliký politický tlak, také tlak farmaceutických společností. Proto jsme se interně dohodli, že nebudeme zveřejňovat naše rozhodování, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí. Eh, mm, naše prohlášení o eh, zájmech je tež na stránkách zveřejněno. Samozřejmě veře, eh, veřejnost uvidí, zda tedy eh, naše rozhodnutí bylo že transparentní. Podle mého my musíme být zcela transparentní. Je třeba takhle postupovat i k VHO, protože my jako evropské instituce jsme se vždy chovali eh, velice transparentně i v souvislosti se střetem zájmu. A jakmile tedy dochází k nějakým změnám, okamžitě je publikujeme na našich webových stránkách a samozřejmě, že další rozhodnutí budeme revidovat v rámci našeho výboru. Euh, Děkuji. Někteří z našich kolegů vyslovili určitou nedůvěru, zejména co se týkalo eh, agentury EMA. Já bych chtěla našim kolegům říci, že někteří to možná ještě nevědí, Totiž, že každý rok eh, náš parlament tuto agenturu kontroluje. Máme tedy stálou průběžnou kontrolu agentur, zejména EMEA. A myslím si, že je to jedna z našich lepších agentur, pokud ne přímo ta nejlepší. Takže si myslím, že není dobré vyslovovat této agentuře nedůvěru, protože je to opravdu, jsou to prázdná tvrzení. To jsem chtěla pouze zdůraznit, protože mě opravdu občas šokuje to, co zde slyším. A nyní Linda McEwen, prosím. Děkuji. Já bych chtěla začít otázkou e, pořizování vakcín. Vítám to, co řekla komise a jaký je časový harmonogram pro nový návrh společného nákupu či pořizování. A známe cenový rozdíl, e, teda eh, ceny, kterou zaplatili členské státy za vakcínu. Byl to problém, že někteří zaplatili víc než jiní nebo museli zaplatit víc než jiní a proto ty vakcíny nemohli nakoupit koupit a měli bychom proto stanovit určitou, eh, určitou prioritizaci toho, kdo teda má nárok na ty vakcíny a kdo ne. Eh, a dojde teda k úsporám? Pravděpodobně ano, jestliže bude ten eh, nákup hm, vakcín eh, na příště společný. Děkuji, pan Ryan. A ještě moje dodatečná otázka k tomu. Eh, zdali vůbec existuje plán pomoci zemím, které by nebyly to sami si pořídit a uhradit tyto vakcíny. Ano, dovolte, abych řekl, že 13. září Rada požádala komisi, aby zpracovala zprávu o otázce společného pořizování vakcin a mm, v závěrech mm, Rady jsme byli požádáni, abychom proskoumali e, různé obce. Komise zpracovala dokument, který analyzuje jednotlivé obce veřejného pořizování v rámci stávajícího zákona o veřejných zakázkách. Pak jsme měli e, mm, ve čtvrtek a v pátek minulého minulého týdne setkání příslušného výboru a měli jsme analyzovat členskými státy výhody a nevýhody těch jednotlivých obcí. A nyní koncem října budeme mít další setkání, abychom ten dokument um, završili a abychom uh, Radě pro zdravotnictví začátkem, myslím, 7. prosince předložili závěry. Takže členské státy budou mít tady možnost diskutovat o tom na základě hloubkové analýzy právní, eh, eh, právních možností o eh, realizaci, realizaci společného nákupu již v prosinci letošního roku. Pokud jde o ty cenové rozdíly, ano, je jisté, že byly tady významné cenové rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, tam, kde měli vlastně e, nasmlouvány ty vakcíny již eh, mnohem dříve, eh, ale tady záleží na tom, eh, kolik obyvatel se chce nechat očkovat, jaká množství teda se objednají, jaké jsou podmínky ručení, podmínky dodávek a tak dále. A to vše určuje cenu a cenové rozdíly. A to bude přesně účel iniciativy, na níž komise pracuje, totiž snažit se o harmonizovanější přístup k vyjednávání o cenových podmínkách a dalších smluvních podmínkách eh, s farmaceutickým průmyslem. Děkuji, Karin. Karin. Nebo nejdříve Linda? Je skutečný nedostatek vakcín, eh, takže si lidé nemohou koupit? Yes, this, this is one... To byl jeden zmíněný problém. Některé členské státy neměly žádné předchozí dohody o nákupu vakcín a proto komise především se snažila uspořádat eh, společný eh, nákup Eh, pro ty země, které neměly prozatím žádné eh, smlouvy. A čerpali jsme přitom ze skuteč, eh, zkušenosti těch států, které už měly takovéto dohody. A potom nám šlo o tom, aby bylo možné převádět, abychom měli takový brokerský systém, který by umožňoval státům, které měly příliš mnoho nebo nadbytek vakcín, poskytnout těm státům, které měly nedostatek vakcín. Oui, madame Eh, Já se omlouvám, že eh, nemluvím na tom správném panelu, ale chtěla bych se zmínit eh, o závazcích ministrů. Už v říjnu 2009 ministři žádali komise, komisi, aby se zaměřila na veřejnou, veřejný nákup, společný nákup a aby eh, přišla s takovýmto návrhem. Všichni ministři tehdy v říjnu 2009 už o to komisi žádali. Next speaker is Karin. Jako další Karin Kadenbach. Mám otázku na pana Sprengera, která tím nesouvisí bezprostředně, ale on hovořil o spalničkách a dětských chorobách. Já si myslím, že dopady pandemie také vedly k tomu, že vlastně jak si podpořili takovou tu nechuť k očkování, která ještě existuje v celé řadě členských států. A my zjišťujeme v našich členských státech, že míra pro očkovanosti v rámci dětských chorob klesá. A chci se tedy zeptat, protože já samozřejmě vím, že to spolu nesouvisí, ale samozřejmě spalničky a zarděnky také mohou někdy dospět do stády epidemie. A proto se ptám, existují již přípravné kroky na úrovni členských států, tak aby nebyla veřejnost více upozorněna na aktuální problémy a na to, jaký problém by z toho mohl vzniknout? Děkuji. ale existuje to jakási protivakcinová lobby a podle mého je tato lobby poměrně nebezpečná, e, protože šíří hruzy plné historky. A já bych také chtěl upozornit na to, že je třeba mít nějaký právní rámec. Ale pak je tu samozřejmě e, ještě sám e, občan, který chodí ke svému lékaři a pokud ten lékař není přesvědčen, že určitá vakcína je důležitá, tak to může ovlivnit. A já jsem velice rád, že 16. listopadu eh, se bude konat v Evropském parlamentu Evropský den eh, upozornění na antibiotika. Protože je třeba, aby správným způsobem komunikovali všichni v, eh, v zdravotnickém systému. I lékaři musí vědět, že je velice uh, důležité um, používat antibiotika jen ve správných případech. A já jsem velice rád, že Evropský parlament se zaměřuje na takovéto věci. A bylo by třeba, aby Evropský parlament se zaměřil také na to, aby eh, lidé věděli, eh, že je třeba, eh, že je vhodné se nechat vakcinovat proti chřipce, aby to věděli i profesionálové ve zdravotnictví. Já jsem chtěla bych debatu mezi komise a členskými státy vést dále a zejména s ohledem na smlouvy s laboratořemi, které vlastně přejímají odpovědnost a zde si myslím, potřebujeme společný postoj. Když říká komise, že potřebujeme společná evropská výběrová řízení, je to dobrá věc, je to solidarita v rámci Evropy, ale jakým způsobem vidíte tu skutečnost, že momentálně mají laboratoře že laboratoře se snaží, aby členské státy převzaly odpovědnost za vedlejší účinky. A další věc, co se také týká vedlejších účinků, jak dochází k tomu, že vedlejší účinky, například narkolepsie, jak to hlásily švédské úřady, finské úřady, a teprve potom Eh, to dospělo do EMEA. A já chci říct si, pokud EMEA je odpovědná za eh, sběr hlášení o vedlejších účincích, tak se tedy ptám, co vlastně dělá a co dělá ECDC. Má detailní studie o tom, zda vedlejší účinky opravdu souvisí s očkováním proti pandemii? this question, Mr. Kdo by zodpověděl tuto otázku? Pan Sprenger a paní Testori? Já jsem velice rád, že e EMA e, e, je ve vůči pozici, pokud jde o vedlejší účinky, ale i ECDC se tomu věnuje, protože nikdy nevíme, jestli vakcinace bude mít vedlejší účinky. My jsme ve spolupráci s EMA zahájili takzvanou případovou kontrolní studii, to znamená zkoumáme případy a srovnáváme je s případy, které nebyly vakcinovány, ale možná, že očkovány, ale možná, že tady jsou ještě i další faktory eh, ve hře. Takže náš přístup je založen na široké perspektivě. Chceme zkoumat, eh, jaké jsou důvody tohoto fenoménu, jestli je skutečný a jak lze občanům poskytovat informace, pokud to nesouvisí s vakcínou, protože i to je možnost. Já bych chtěl potvrdit, že jsme to vzali na vědomí a e, zaznamenali a tyto případy jsme zahnuli do naší databázy, ale není potvrzeno, že to souvisí s vakcínou. My jsme zahájili postup, kdy to zkoumáme společně s ECDC a dalšími institucemi. Jsme zahájili tež studie, abychom se pokusili určit, zdali tady je návaznost s vakcínou, anebo je to vazba s něčím jiným, například s infekcí jako takovou takovou. A také musíme zjistit, zdali existuje rozdíl mezi četností eh, těchto onemocnění a mm, eh, zvýšeným výskytem. Eh, takže my očekáváme zpětnou vazbu z těch studií asi začátkem příštího roku. Děkuji. Paní Lalis. Musím říci, že otázka odpovědnosti za vedlejší účinky je věc, která je velice složitá v evropském právu. Evropské zákonodárství říká, že průmysl je odpovědný v rámci té registrace tohoto povolení pro uvádění na trh jsou tedy vedlejší účinky, o kterých se informuje, ty jsou potom statisticky validovány v rámci procesu schvalování. A pokud existují vedlejší účinky, které jdou nad co, co bylo schváleno, co bylo povoleno, tady nad ty účinky, které byly zjištěny v rámci techno- testování, tak za ty odpovídá farmaceutický průmysl tom případě, v těch případech, ke kterých došlo, vlastně tyto vedlejší účinky nepřekračovaly tento rámec. Ale pokud dojde k uzavření smlouvy mezi farmaceutickým průmyslem a členským státem, tak je to v podstatě soukromá smlouva. Pokud tedy členský státům eh, z té smlouvě figuruje jako soukromá osoba. A pak to potom nespadá pod veřejné právo. Paní Lepáš, vy jste právnička, je to právní problém. A bylo by bývalo třeba to ověřit již předem. Je to samozřejmě poprvé, kdy dochází k takové k takovéto konfiguraci. Ale samozřejmě průmysl opravdu odpovídá za ty vedlejší účinky, které překračují ty vedlejší účinky, které byly schváleny v rámci schvalovacího procesu. Takže tak to vidím já, možná jiní to budou vidět jinak. Možná by to mělo být zohledněno při práci na budoucím nařízení. Tam bychom mohli tuto otázku zapracovat. Prostě je jasné, že tato otázka vedlejších eh, účinků je součástí také naší diskuze pro ten nový eh, vzor. V komise neměla ale přístup v minulosti eh, ke všem kontraktům členských států, jenom k pěti, protože mnoho států podepsalo klauzuly o důvěrnosti, takže nám ten kontrakt nemohli předat. Nicméně na základě těch pěti kontraktů začleníme tuto otázku do té nové modelové smlouvy. Dobrá. Myslím, že tímto jsme dokončili druhé kolo dotazů a odpovědí. Slyšeli jsme velice zajímavé výpovědi. A teď tu máme tedy také pracovní skupiny eh, v rámci našeho výboru. Máme tu pana Aloise Petrleho a paní Glenis Vilmot, kterým též předám slovo. Ještě eh, před nimi ale promluví paní Michelle Rivazi, naše zpravodajka. Obráceně pak paní Rivazi. Děkuji. Děkuji, pane... Píne, přišlo. Děkuji za tuto užitečnou výměnu názorů. V naší pracovní skupině jsou také poslanci, kteří nejsou členové výboru Envy. A to proto, že chceme spolupracovat i s kolegy které toto téma zajímá a kteří pracují i v jiných výborech. E, podle mne v celém tomto postupu je zajímavá ta skutečnost, že otázky a kritiky, které se týkají pandemie, se objevily nejdříve mezi samotnými experty a posléze e, se dostaly mezi politiky a mezi veřejnost my jako politici samozřejmě nasloucháme velice bedlivě tomu, co nám e, uvádějí občané. Občané měli celou řadu dotazů, zejména když viděli, že někteří lékaři e, očkovali ostatní, ale nikoli sami sebe. E, u lékařů tedy došlo k rozdílným názorům a veřejnost se tázala, zda byl dřív virus anebo nebo takzvaně ten Eh, ten, eh, to léčivo. Eh, chápete, jak to myslím? A to všechno musíme zvažovat s ohledem na budoucnost. Když pomyslíme tedy na to, že mohou přijít další pandemie, kterým budeme vystavováni, Často scházejí peníze jak na prevenci, tak na léčbu a situace někdy se ještě může zhoršit například v některých mm, oblastech, eh, které by mohly přinést ještě zhoršení pandemie. Klíčové nicméně je to, že musíme vytvořit eh, nebo stanovit určité pravidlo. Nesmíme příliš eh, zrychlovat, příliš spěchat, příliš utrácet. A jinak by mohl, mohlo vzniknout takovéto bludiště dohadů, Potřebujeme tedy hodnocení rizika, předpoklad eh, pandemie na základě vědeckých eh, poznatků. A já jsem rád, že dnes se právě o tomto hovořilo. Jednou z klíčových myšlenek je nezávislost vědeckých a odborných eh, stanovisek. Slyšeli jsme mnoho vyjádřených obav, někteří ještě přetrvávají ve svých obavách. Víme, jaká je Eh, jaká zde byla úloha Evropské eh, rady, ale my jako členské státy, jako Evropská unie, si eh, si musíme dávat pozor také na fázi, která bezprostředně předchází před, před běžnému odhadu pandemie. Komise plánuje Eh, seriózní práci na vytváření nového právního základu, eh, díky němuž bude lépe možné koordinovat spolupráci. Eh, za předpokladu samozřejmě politické vůle, ta je neodmyslitelná. A proto my jako poslanci také chceme slyšet, jaké může být řešení možného střetu zájmu mezi experty. A to si myslím, že je velmi důležité vědět i pro naše občany myslím, že eh, tento seminář byl opravdu mm, velice vhodně uspořádám právě teď. Eh, mnoho institucí přemýšlelo o tom, jak změnit věci. I my chceme více nezávislosti, více transparentnosti, nechceme střety zájmu, abych mohli posílit důvěru, vztahu, dů, vztah důvěry, o kterém zde tolik eh, kolegů hovořilo. A teď uvidíme, jak eh, do budoucna můžeme pokračovat dál. Děkuji. A Luisi Paterlemu, paní Glenis Wilmot. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že to byl velmi užitečný workshop a eh, vždy samozřejmě lze spochybňovat obrovské množství vakcín eh, retrospektivně, dodatečně. Ale občané a politici očekávají od orgánů odpovědných za veřejné zdraví, aby byli připraveni na to nejhorší. A samozřejmě, kdyby tak nečinili, tak by čelili obrovské kritice. Nicméně eh, padly zde i pádné otázky po transparentnosti eh, rozhodování, zejména pokud jde o střetý zájmu, soukromé zájmy odborníků, vědců, ale eh, zazněla zde i celá řada námětů a nápadů, eh, jak uchopit pan, hrozbu pandemie do budoucna. Myslím, že mm, eh, vše hovoří eh, pro společné pořizování eh, vakcín. Eh, to by samozřejmě posílilo naše vyjednávací možnosti a pro členské státy by to určitě také bylo účinné a výhodné. Bude zajímavé podívat se pak na návrhy komise v tomto ohledu. A nakonec bych chtěla říci, že musíme zajistit, že se poučíme z minulosti, tak abychom na, na příště měli lepší a transparentnější nejrůznější postupy. To je to nejdůležitější a doufejme, že se tak stane. Děkuji. Děkuji, Glenis. Michel Revezi to nyní vše musí zhrnout do zprávy a nyní ale vyvodí své předběžné závěry. Děkuji. Chtěla bych eh, nejdříve velice poděkovat všem účastníkům. Opravdu všem velmi mnoho. Děkuji. Je totiž velmi důležité, abychom si kladli otázky také na evropské úrovni a přemýšleli o tom, jak zlepšit na systém. Například ve Francii eh, existovala vyšetřovací komise. Francie je země, která vydala nejvíce peněz za 90 milionů očkovacích dávek. Existovala vyšetřovací komise v Senátu a také na úrovni parlamentní rady Rady Evropy. A já bych vás chtěla něco přeč, přečíst něco, co bylo v této zprávě. Týká se to nás všech. Způsob, jakým se zacházelo s touto pandemií, a to jenom ze strany VHO, ale také ze strany odpovědných eh, zdravotnických úřadů, a to jak na evropské, tak na národní úrovni, je alarmující. Některá rozhodnutí, která byla učiněna, vedla k zkreslení priorit ve zdravotnictví v Evropě vedlo to k velkému mrhání veřejnými penězi a vedlo to k tomu, že se zbytečně vyvolávala panika u veřejnosti která se týkala zdravotních rizik. To je tedy konstatování, které je v této zprávě. A když hovoříme s běžnými lidmi, tak opravdu oni náš již nevěří. My jsme ztratili naši důvěryhodnost a proto je naším hlavním úkolem získat zpět důvěru evropských občanů, důvěru v evropské instituce. Proto já jsem vždy tak nějak eh, se snažila dotýkat citlivých míst, protože my musíme, pokud chceme něčeho dosáhnout, tak se opravdu přesně zabývat minulostí a přesně zjistit, kde došlo k selhání. Náš přístup ovšem musí být konstruktivní. Nelze, nejde o to ukazovat prstem na to, kdo byl vinen a kdo ne. Je třeba mít konstruktivní přístup, tak aby si lidé uvědomili, že Evropa je něco, co se buduje, ale zároveň je to něco, co opravdu pokračuje dál a co srůstá. A že jsme schopni spolupracovat a že Evropa nebude vždy pouze pokulhávat za mezinárodním vývojem. Já jsem eh, pozorně naslouchala všem příspěvkům a chci konstatovat, že je třeba nově definovat pojem pandemie. Není možné se spokojit s definicí VHO, že se to zakládá pouze na geografických kritériích a že to nezohledňuje závažnost výpuku nemoci. My musíme prostě říct, že s tím nesouhlasíme. Buď to, to provedeme v rámci e- VHO, nebo to uděláme sami mezi sebou. I to patří k budování Evropy. Že Evropa bude schopná například se konstruktivně postavit VHO. Další věc. Hovořila se o pojmen pružnost a více nezávislosti. To je, jde již správným směrem. Samozřejmě, nezbytné je lepší posuzování rizik, protože když to nebudeme mít, tak eh, i hned spadneme do další pandemie. A lidé se nenechají očkovat. Protože nejde o to, kdo je z obecného hlediska pro očkování či proti, ale jde o to, že lidé řeknou, bylo nám řečeno, že se musíme nutně nechat očkovat a pak na tu chorobu vůbec nikdo nezemřel. Takže eh, musíme si položit otázku, jak to tedy bude vypadat s očkovacími kampaněmi. Zde je dobré mít dobrý vědecký základ a ten musíme vypracovat. V této souvislosti uspořádáme ještě další dvě slyšení které se budou týkat vymezení kompetencí a odborných eh, znalostí, protože je důležité si uvědomit, co vůbec může poskytnout ECDC, eh, jak daleko jde její kompetence, co může přesně udělat e ML, e tedy jak přesně vypadají pravomoci jednotlivých institucí. A pak bude ještě další slyšení a to se bude týkat spolupráce členských států s evropskými institucemi. Hovořilo se zde neustále o spolupráci a o koordinaci. Vyjadřovali jste se k tomu velmi pozitivně, ale já si myslím, že na tomto poli můžeme učinit ještě mnohé další. Je důležité, aby členské státy byly rychle informovány o usneseních, které jsou zde přijímáma. I to je důležité pro to, abychom získali zpět důvěryhodnost, tak aby pokud opět vypukne pandemie, aby nám občané věřili, že je nutné, aby se nechali očkovat. A samozřejmě, aby také členské státy nebyly ochromeny, když vidí čle, cenu očkovacích látek. Děkuji za závěr paní zpravodajky. Já si myslím, že poslední dvě hodiny byly velice přímosné a důležité pro práci tohoto výboru a celého parlamentu. Voliči samozřejmě občané, celá veřejnost očekávají i od Evropského parlamentu, aby nějakým způsobem se postavil k celé situaci a zanalizoval to, k čemu došlo. Já si myslím, že dnešní dopoledne k nám tomu velmi napomohlo. Dozvěděli jsme se celou řadu zajímavých věcí. Je jasné, že došlo k defini- deficitům, to si nezastíráme. A právě proto chceme mít budoucnu lepší jsem velice rád, že Lisabonská smlouva, na které jsem se tak dlouho podílel, na jímž vypracování, nám poskytuje dobrý základ. Nyní jsme to lépe koordinovat a přijít s evropskou odpovědí na takovouto výzvu nebudu opakovat to, co zde bylo řečeno. Já si myslím, že evropská přidaná hodnota se právě v takovýchto kritických situacích musí ukázat, tak abychom nehovořili různými jazyky, abychom nepostupovali nekoordinovaně, aby tímto způsobem nevznikaly dodatečné eh, náklady, které nejsou třeba. Já děkuji všem hostům, všech expertům, děkuji jim za jejich příspěvech, přeju jim další úspěchy do jejich práce rovněž. Děkuji sekretariátu za dobrou organizaci. Chci pochválit sám sebe, protože jsem velice přísný, když vyjednávám a já opravdu se omlouvám řečníkům na začátku, ale jde vždy vytvořit jakýsi precedent. Já si myslím, že tento workshop byl pro nás velkým přínosem a tímto dnešní schůzi uzavírám. C'était bien.